Děkuji, pane předsedo. Eh, je to pro mě velké potěšení, že jste mě pozvali a za prvé chci poblahopřát vám, pane předsedo, že jste byl zvolen předsedou výboru eh, ITRE a také i chci pozdravit předsednictvo, všechny koordinátory a všechny členy a především ty nové. Za prvé Vy zde v parlamentu zastupujete evropské občany, což znamená, že zastupujete lidi, pro které energie je zásadní. Je zásadní pro všechny obyvatele v Evropské unie. Pro 100% všech lidí je energie důležitá, zásadní pro život a pro blahobyt. Samozřejmě energie je také důležitá pro konkurenceschopnost, pro tvorbu pracovních míst a je to nutnost eh, eh, pro výrobu potravin, jiného zboží a tak dále. Energie je důležitá také pro ochranu planety, životní prostředí a 80 emisí CO2 právě je generováno kvůli výrobě energie. Ale dnes e, politika EU v oblasti energetiky skutečně potřebuje získat novou dimenzi. A toto platí především e, pro zajištění dodávek energií. Toto téma je velice aktuální. Dnes je to pro nás velká výzva v Evropě. A zde bych rád vám představil hlavní dva aspekty tohoto sdělení komise. Za prvé, ukrajinsko-ruská krize nám ukázala, jak Evropa je zranitelná, poněvadž je energeticky závislá. To je daná věc. A za druhé, Samozřejmě musíme přijmout okamžitá opatření s ohledem na příští eh, eh, sezónu, ale musíme přijmout i dlouhodobá, střednědobá opatření, abychom zásadně snížili naši závislost na externích dodávkách energií. Ale především ta stávající ukrajinsko-ruská krize nám jasně ukázala, jak jsme kvůli energetické závislosti zranitelní. Dovolte pár čísel. Dnes Evropská unie dovází 53 energie, kterou spotřebovává. A e, naše faktura denně znamená více než miliardu euro. Více než miliardu euro e, denně zaplatíme externím dodavatelům energii. A za druhé, Eh, zajištění dodávek energii v Evropě musí být také i eh, analyzována v kontextu eh, rostoucí poptávky celosvětově, což znamená, že asi o 27 se zvýší poptávka do roku 2030 a také i je třeba se na to podívat v kontextu Eh, dodávek nových eh, energií, jako třeba mm, ten nekonveční plyn v USA, který představuje více než 50 eh, celosvětové produkce plynu v USA a před deseti lety tento nekonvenční plyn v USA byl pouze marginální záležitostí. Za třetí, dovozy energií a závislost na dovozech se týká z 90% ropy Eh, zemního plynu ze 66% a do určité míry i se to týká pevných paliv 42% a eh, potom jaderného paliva 40%. Jak víte, některé evropské země eh, jsou především exponovány. A zde mám na mysli hlavně ty méně integrované, respektive propojené, jako je východní Evropa a po Pobaltí. A dnes stávající situace je vysoce riziková, především co se týče dodávek plynu, kde máme Rusko jako hlavní dodavatele. A Rusko minulý rok představovalo 39 dovozu plynu do EU, což ve smyslu spotřeby představovalo 27 spotřeby v EU. A transit přes Ukrajinu představuje 50 celkových dovozů z Ruska. E, takže když se na to podíváte z, ze, ve stávajícím kontextu a když se na to podíváte na to, co eh, říká prezident Ruska, takže v podstatě zde jasně on eh, hovořil o ohrožení vývozu plynu z Ruska do Evropy. A tedy my a v v podstatě mm, proto Evropská komise jasně reagovala, bylo důležité vyslat jasný signál mm, ruskému prezidentovi. A tedy mm, protože Evropa zde v tomto kontextu musí vystupovat jednotně. Takže toto je stávající situace, naše extrémní závislost. A nyní ve světle tohoto my jsme připravili a předložili sdělení, kde jsme také vysvětlili, co bychom měli dělat eh, z ohledu opatření krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých. Za prvé, musíme pracovat na tom, abychom se připravili na příští sezónu, topnou sezónu, s tím, že může dojít k přerušení dodávek z Ruska. A e, zde budeme věnovat především e, pozornost otázkám, jako jsou zásoby. Zde připomínám, že naše globální kapacita v Evropské unii, tedy skladovací kapacita, je 80 miliard kubických metrů krychlových metrů. Stávající úroveň kap- mm, skladování je 61,5. To byla aktuální výše zásob v Evropě k 18. červenci, tedy před pár dny. A také i budeme věnovat zvláštní pozornost i takzvanému zpětnému toku plynu, reverse flow a také i budeme se věnovat konkrétně otázce eh, mm, zlepšení infrastruktury, především pokud jde o ty terminály a propojení eh, produktovodů. A zde mám především na mysli ty nejproblematičtější oblasti. Tam to bude zásadní. Již jsme i Eh, začali pracovat na hodnocení rizik, které se týkají především dvou zemí, tak abychom eh, měli jasno tedy vůči všem členským státům a všem tedy dotčeným subjektům, abychom měli jasno, jaká je situace do konce srpna. A jak víte, zároveň vedeme trilaterální eh, jednání tedy Rusko, Ukrajina a Evropská komise. Během dvou měsíců vůbec eh, se nám nepodařilo eh, Rusko přimět, aby hovořilo, jednalo o cenách plynu. A nakonec eh, akceptovali, že o tom budou jednat na základě tržních mechanismů. Situace k dnešnímu datu je následovná. Již jsme se předběžně dohodli pokud jde o ceny za příští, v příští zimě. A i jsme tam zakomponovali, podařil se nám dost velký pokles ve srovnání s tím, eh, z čeho se vycházelo. A bylo by dobré i kromě toho diskutovat o dlouhodobých kontraktech, tak abychom byli schopni eh, zkrátit délku eh, kontraktu a množství, objemy a vlastně tak i snížit eh, tu dominanci Ruska eh, vůči Ukrajině a zároveň budeme pomáhat Ukrajině v tom, aby mohla zreformovat eh, svoji energetiku a aby Ukrajina byla více schopna reagovat na tržní podmínky. A z pohledu krátkodobí, teda dlouhodobého pohledu, tak nám jde o toto Evropa by mohla snížit svoji vnější eh, závislost na Rusku, pokud se nám podaří implementovat určitá klíčová opatření. Samozřejmě snížení poptávky. Eh, a to především domácnosti, doprava a účinnost energetická a samozřejmě spotřeba v průmyslu, ale také i pokud to bude možné, bychom měli i pracovat na vlastních zdrojích. Země, které si tak budou přát, tak to znamená jadernou energetiku například i nekonvenční plyn, tedy břidlicový plyn eh, s to, to samozřejmě se všemi těmi garancemi vůči životnímu prostředí. A toto by se mělo udělat v kontextu ve kterém jasně budeme identifikovat eh, naše zásoby v Evropě. Je třeba samozřejmě provést řádné geologické, geologické i ekonomické analýzy. Ale také budeme muset více diversifikovat dodavatele. Především tady mám na mysli ten skapalněný plyn, LNG, ale také bychom měli eh, utužit přát, eh, vztahy s Norskem, měli bychom i pracovat více na tom jižním koridoru a také i bychom měli Eh, i pracovat eh, na nových možnostech na jihu Evropy, využívat stávající kapacity a zásoby, které jsou ve Středomoří. To bude zcela zásadní, pokud se nám to podaří, tak eh, a takže více v některé země by měly zvýšit svoji kapacitu vyrábět plyn, ale i ho vyvážet. Především tady eh, jde o eh, i Severní Ameriku. A zde, pokud to bude možné, bychom měli se dostat do situace, že budeme schopni na konci dekády snížit dominantní pozici Ruska na trhu v Evropě. A nakonec všechna tato opatření, pane předsedo, ta se budou vyvíjet v úzké součinnosti s, s naším politickým rámcem 2030. Děkuji, pane generální řediteli. Let us go. Můžeme pokračovat tedy s otázkami, připomínkami. Za prvé koordinátoři. Tři minuty má každý koordinátor a Eh, někteří koordinátoři věnovali svůj čas někomu jinému a začneme s EPP. Pan Gjörg za koordinátora vystoupí. Tak máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za prezentaci za prvé bych chtěl mm, poblahopřát komisi eh, k velice eh, fundované práci na tomto sdělení a jak dohloubky se této tematice, významné tematici věnuje. Já zde zastupuji Maďarsko, jednu ze zemí střední východní Evropy, která byla velice poškozena Eh, plynovou krizí v letech 2006 a 2008 a proto já zcela podporuji návrhy komise, abychom zvýšili, zlepšili zabezpečení dodávek, vybudovali silnější trh a abychom posilovali i infrastrukturu. Mám pouze dvě krátké poznámky zde. Co se týče eh, strategických zásob plynu a pokud jde o reverse flow, zpětný tok plynu, takže pokud jde o strategické zásoby plynu, zde vás chci upozornit eh, na takovou dobrou praxi v Maďarsku. Maďarsko mm, zavedlo eh, povinné eh, eh, strategické zásoby plynu právě po té krizi hned v roce 2006. To znamená, že dnes v Maďarsku máme zásoby 1,2 miliard krychlových metrů ročně, tedy je to kapacita, kterou lze zmobilizovat a ke který, kterou můžeme ale zmobilizovat pouze v naléhavých situacích. Zde chci připomenout komisi, aby prostudovala tento model povinných strategických zásob plynu, což je něco podobného, jako jsou povinné zásoby zásoby ropy, které byly zavedeny po eh, krizi s ropou v roce 73, jak to zavedla tedy eh, Mezinárodní energetická agentura. To je logické, protože když si porovnáte charakteristiku plynu a ropy, tak ten, eh, to má své důvody. Dodávky ropy a když se přeruší, tak to má, má ale dopad na domácnosti až po určité době. Kdežto u zemního plynu, tam to přerušení má dopady okamžité, jak jsme si samozřejmě uvědomili tehdy. A moje druhá připomínka, ta se týká reverse flow, zpětného toku plynu. Eh, jeden z důležitých předpokladů pro to, abychom měli plně eh, funkční vnitřní trh, je volný tok plynu eh, mezi členskými státy EU, a to znamená vytvořit tu možnost zpětného chodu. A proto bychom apelovali na komisi, aby začala implementovat povinný zpětný tok eh, na všech těch konektorech, mm, místech, kde se propojují eh, produktovody a aby to bylo umožněno ve všech členských státech. A to především se má zaměřit na propojení eh, ve, střední a, střed, a jeho východní Evropě. Zde mm, je třeba, aby tedy ty konektory, které zajistí, zajistí zpětný tok, tak ty eh, i zajistí lepší dodávky pro celou Evropu. Děkuji. A nyní mm, koordinátor pan Nikal má za socialisty demokraty. Prosím, máte slovo. Eh, Pane generální řediteli, vy jste nám odprezentoval informace, které byly do jisté míry znepokojivé, protože to znamená, že tedy eh, vlastně i Mezinárodní energetická energie, eh, agentura už oznámila, že v další eh, topné sezóně Evropa přijde eh, možná o dodávky a také je tady potenciální možnost ztráty pracovních míst, protože máme nedostatečnou konkurenceschopnost. Ale je, jednotný trh s energiemi v Evropě vytvoříme pouze, pokud budeme mít vhodnou infrastrukturu. Vidíme ty chyby, kterých jsme se dopustili, když jsme snížili alokované zdroje z původních 9,5 miliardy eur a teď tady vidíme, že je třeba se vypořádat s otázkami jako například, jak eh, vlastně energii přesunout třeba ze severu Evropy na jih, eh, jak využít solární energii a tak dále. To jsou věci, kterých teď litujeme, eh, když už vlastně nemůžeme nic dělat. Také hovoříme o vyjednávání s Ruskem a, a já bych také chtěl poprosit o odpověď na jednu otázku. A sice je, možný, je možné získat nějakou jednotnou cenu od Ruska, dohodnout nějakou jednotnou sazbu, schválila by nám to například VTO, protože to by nám pomohlo, pokud jde o dodávky eh, ropy a zemního plynu z Ruska do několika členských zemí. Vím, že zítra dojde k publikování zprávy o energetické účinnosti. Mohli byste nám prosím o tom ještě říct více, protože vím, že to je dokument, který uh, chválil Evropský parlament a tam stanoveno 40%, pro, 40 hranice pro obnovitelné zdroje eh, energie pro rok 2014. Jsem také rád, že jste zmínil eh, tu potřebu různorodých zdrojů energie a různých dodavatelů také, protože další chyba, která jsme se dopustili, spočívá v tom, že eh, jsme tady dostatečně nediverzifikovali. Teď máme Nabuko, je tady mm, nebo South Stream, takže já se chci zeptat, jestli tedy Evropská komise také tady chce na pomoci třeba využití eh, energií eh, v oblasti Středomoří, eh, diverzifikovat a chce zeptat také na pozici komise k oblasti Černého moře a tak dále. Děkuji. Pan Jackěvič, který je tady za koordinátora EKR, prosím, máte slovo. Děkuji. dokumenty nazvané Evropská strategie pro zabezpečení dodávek energie mě eh, zaujaly tím, že je tam nedostatečná solidarita mezi členskými státy, především vzhledem k té hrozné občanské válce, která probíhá na Ukrajině. Je to něco, co se týká nás všech, všech členských států. Ale také, eh, také zemí, které se chtějí stát členskými zeměmi EU. Myslím si, že je třeba získat záruky, eh, že tady Rusko nijak neohrozí energetickou bezpečnost Ukrajiny a že my podpoříme energetickou bezpečnost Ukrajiny. A další věc, která je pro mě velmi důležitá, a tady bych byl velice rád, kdybyste na to mohl nějak zareagovat, eh, se týká nekonvenčního plynu. To je něco, co je pro mě osobně velmi důležité. Myslím si, že tento typ plynu by měl zlepšit zabezpečení dodávek energie do Evropské unie a do Evropy jako celku. Takže bychom určitě měli znovu přehodnotit naše zdroje a definovat, co je v nejlepším zájmu Evropy jako celku. A myslím si, že bychom si měli klást otázku, zda je důležitější, jak si zohlednit spíše možné ohrožení údajné životního prostředí a nebo Eh, spíše zajistit dodávky energie. Já si myslím, že už existují i nové argumenty, které vstupují do hry a které eh, se zdají být dostatečně přesvědčivé i pro zelené například. A ještě je tady jedna věc, kterou bych chtěl dodat. Myslím si, že tento dokument eh, klade velký důraz na politiku proti změnám klimatu a myslím si, že ale v žádném případě není v souladu s naším hlavním cílem, a sice abychom byli nezávislými na dodávkách energií z východu a abychom měli nezávislý jednotný trh s energiemi. Samozřejmě se ale pokusíme respektovat vnitrostátní rozhodnutí, pokud jde o rozhodnutí, která se týkají energetického mixu. Zároveň ale o několik řádků dále si tady přečteme v tom dokumentu, že je velice důležité, držet se ustanovení energetické politiky a klimatické politiky, ale právě tento typ politiky někdy zbavuje členské státy volnosti, pokud jde o to, jaké zdroje energie chtějí využívat. Je tady ještě jedna věc, na kterou bych chtěl upozornit. V tom bodu, kdy se hovoří o infrastruktuře, tam je, se také hovoří o plynu a možná byste, pane ředitele, mohl mi vysvětlit jeden aspekt. Přečteme si tady, že by měly být vyčleněny eh, finanční prostředky pro členské státy, které jsou na východních hranicích EU, protože ty jsou někdy velmi tady závislé na dodávkách od Gazpromu a proto na ně má největší dopad plynová nebo jiná taková krize. Pan předseda už eh, prosí řečníka, aby ukončil svůj projev. Myslím si, že také Jižní koridor a interkonektory, to jsou projekty, které by měly mít jasnou prioritu. Děkuji, říká pan předseda. Teď za ALDE pan Pedersen, který je také místopředsedou našeho výboru a hovoří tedy jménem koordinátora. Děkuji mnohokrát. A děkuji panu generálnímu řediteli za úvod. Samozřejmě obnovitelné zdroje energie, to je velice důležitá složka řešení všech těch výzev, se kterými se potýkáme. A já bych v tuto chvíli chtěl poprosit, eh, abyste se více zamyslel nad tou možností eh, stanovit nějaké povinné cíle, pokud jde o, podílu, o podíl obnovitelných zdrojů energie, energie na eh, energetickém mixu. A další věc, podle mého názoru už v tuto chvíli máme problémy, které se týkají státní podpory a pravidel pro státní podporu, kdy tady členské státy se snaží eh, najít dohla, dobrá řešení pro dodávky energie, pro také obnovitelné zdroje energie a chtějí se především eh, zvýš, zvýšit svoji eh, nezávislost, ale zároveň se dostávají do konfliktu se stávajícími pravidly pro státní podporu. Takže mohl byste nám říci více o tom, jak vy osobně se díváte na soulad mezi tímto cílem a stávajícími pravidly pro státní podporu a jestli to podle vašeho názoru není překážka při dosažení toho hlavního cíle a sice eh, zvýšené mm, bezpečnosti dodávek energie a nezávislosti. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Děkuji také, že jste dodržel svůj časový limit. Dále pan Zelikiotis, koordinátor za GUE. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji, pane Ristory. Energie, to je společný statek. Měli bychom samozřejmě zvýšit bezpečnost, zajištění dodávek energie. Je třeba zajistit, aby eh, občané měli přístup k levným energiím. A na to potřebujeme zlepšení financování infrastruktury také ze strany Evropské unie a potřebujeme lepší veřejnou kontrolu a účast při budování infrastruktury. To by znamenalo, že by tedy občané měli přístup k jaksi, energiím, které si mohou dovolit zaplatit Obávám se ale, že nemáme žádnou strategii, která by se týkala přímo eh, využívání dalšího rozvoje obnovitelných energií. Myslím si, že jsme tady za poslední roky učinili už určité kroky tímto směrem, ale stále ještě je toho mnoho před námi. Abychom měli v Evropě energetický sektor, který by byl příznivější pro životní prostředí. Dále infrastruktura, o tom jste také hovořil a mm, to je důležité, jak ho zopakovali i další kolegové, ale vůbec jsem nezaznamenal zmínku o tom, že důležité zdroje eh, paliva, jako například eh, zemní plyn a další, eh, byly také nalezeny například u mé země, u Kypru. Takže já bych tady se chtěl zeptat právě na uh, vytvoření toho jeho evropského koridoru. Vy tady, vy tady máte uh, pouze uh, velice obecnou zmínku o tomto, že by to mělo být někde v oblasti Středozemního moře. Dále mechanismus pro propojení Evropy. Tak tam už jsou také zmínky o propojení, o posílení propojení s jeho evropskými zeměmi. Já myslím, že toto bychom měli lépe proskoumat, že Evropská komise by měla tuto možnost lépe proskoumat a také, že by měla přijmout konkrétní opatření v této věci. Potom tady máme ten cíl pro rok 2015. A to je tady odstranění izolovanosti jeho evropských států. O tom se v této strategii také něco málo hovoří, ale eh, hovořím tady o izolaci a eh, o tom, že není možné eh, mít přístup k velkým energetickým sítím. A já myslím, že i v tomto směru musíme udělat ještě daleko více. Děkuji, říká pan předseda, pan Tumes za zelené. Děkuji mnohokrát, pane řediteli, za váš úvod. Když si čtu ten dokument komise, tak že závislost v tuto chvíli máme v oblasti, rypu, eh, v oblasti ropy 90% a že do budoucna ještě u všech zdrojů energie stoupne ze současných třeba 65% uplynu 90% a tak dále. Takže ono to vypadá, že přesto, že tady navrhujete nějaká opatření, tak na tom budeme ještě daleko hůře. Vy jste tady nadále eh, zachovali zaměření na, eh, energeti- na změny klimatu. Myslím si, že jste v minulosti udělali eh, spoustu věcí, pokud jde o ten zpětný tok a tak dále. A tady bych měl velký zájem o návrh pana Girka, pokud jde o tedy zlepšení těch zásob Eh, plynu. A já mám ještě otázku k té solidaritě, protože eh, nedávno Rakousko eh, pozvalo pana Putina, máme tady tedy Rakousko, Francii, Německo a další. To znamená, v podstatě tady jde o to, že chceme úplně obejít tranzit přes Ukrajinu. Že to tedy obejde South Stream. To je tedy ruský plán. A já se v tuto chvíli ptám, protože celá řada vlád v Evropě toto podporuje, tak jak najdeme pro boha investory, kteří teď budou chtít investovat do ukrajinských produktovodů? Když tady máme plán, vy tady chcete otevřít ukrajinské produktovody pro mezinárodní investory, ale přitom jednotlivé evropské vlády dělají všechno pro to, aby odradili investory od toho, aby vůbec do nich investovali. Takže prosím, jestli byste o tom mohl něco říct. Dále pan Petersen o tom už trošku hovořil. Uh, a to je velká slabina vašeho dokumentu a to jsou tedy eh, obnovitelné zdroje energie, není tam nic o větrný, větrné energii, o solární a tak dále, ani třeba potenciál biomasy, protože tím by se také dalo na, eh, nahradit třeba vytápění v některých zemích, jako třeba Bulharsko v topné sezóně, pokud se vyostří krize a tak dále. Zítra komise se rozhodne, že dojde k snížení úsilí Evropy, pokud jde o energetickou účinnost. tuto chvíli máme asi 2, 2% ročně. A nejlepší návrh, který budeme mít zítra, je 30%. A tím by se roční úspory snížily velmi podstatně. To znamená, že v, teď máme obrovskou geopolitickou krizi, jak pokud jde o plyn, tak vlastně i o ropu, pokud se podíváme na Irák, tak zítra Evropská komise navrhne snížit z 15 tedy milionů tun eh, těch úspor na 6. Takže prosím, můžete mi vysvětlit, jaká, jaké je politické zdůvodnění toho? Děkuji vám, pane kolego, přerušuje pan předseda. Dále pan Helmer, za skupinu EFDD. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A já bych začal tím, že bych vám připomněl, pane Ristory, co říkal pan Ettinger, pan komisař pro energetiku, a on říkal, že Evropa už si nemůže dovolit unilaterální energetickou politiku. A také bych vám připomněl, že končící eh, pan komisař Tajany řekl, a sice, že vzhledem k cenám energií v tuto chvíli Evropa se potýká s industriálním masakrem. Takže souhlasíte vy s tím a vyřídíte to také dalším komisařů, komisařům, kteří eh, se budou věnovat těmto oblastem v dalším složení komise. A další otázka. Komise naznačila, že Eh, je tady význam tady břidličného plynu eh, v porovnání s dováženým plynem, ale stále podporujete velkými finančními prostředky zelené lobby, které především, zdá se, se eh, věnují právě propagandě, která je zaměřená proti tomuto typu plynu. Takže komise bude dále podporovat tyto skupiny. A poslední otázka. Ve Spojeném království pan Ed Davy, náš velmi zelený ministr, se ptá, proč se má Spojené království tedy dále snažit snižovat emise, když Indie a Čína nic nedělají. Takže já se chci zeptat komise, proč si má Evropská unie ničit ekonomiku, možná už nezvratně, tím, že se bude snažit snižovat emise, když tady ostatní obroští znečišťovatele jako Čína, Indie a další nemají vůbec v úmyslu nic dělat. Děkuji vám, pane kolego. Teď poprosím o stručnou reakci pana generálního ředitele. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud jde o první bod, tak tady bych chtěl skutečně potvrdit, že jak velmi významná je Významné a důležité je skladování zásoby. Zásoby, zásoby pardon. V minulosti to nebyla priorita, ale nyní by se to skutečně mělo být, mělo stát velkou prioritou, jasnou prioritou. A v tomto kontextu budeme trvat na zvyšování té úrovně zásob, abychom byli schopni abychom byli schopni zvládnout dostatečně další topnou sezónu. A ta celková kapacita eh, zásob v Evropě je 80 BCM. To, abyste měli představu, je to asi 65%. A my tady v tuto chvíli proskoumáme všechny existující osvědčené postupy, včetně toho postupu, který jste zmínil v Maďarsku. A také se v dalším funkčním období komise a tohoto parlamentu budeme zabývat dalším vývojem možným strategických zásob. I třeba v, souhlas, v souvislosti nebo ve spolupráci s mezinárodními agenturami. Samozřejmě mohu pouze opětovně zdůraznit význam eh, zpětného toku, my už jsme tady zdůrazňovali, že je třeba zatlačit, a to se nám také podařilo, pokud jde o nový plynovod ze Slovenska na Ukrajinu. A to je možné a bude fungovat ještě před začátkem další topné sezóny. To bude minimálně tady úroveň 80 BCM nebo možná více a mělo by to být implementováno pro všechny ty interkonektory v Evropě. A zcela tady s vámi souhlasím v této věci a budeme skutečně na tomto eh, trvat, abychom byli plně funkční, pokud jde o zpětný eh, tok, a to především v těch nejvíce zranitelných oblastech. Dále, pokud jde o pana Nika, eh, tak ano, měli bychom vytvořit energetickou infrastrukturu jakožto klíčovou prioritu, protože bez strategické energetické infrastruktury nebude existovat žádný vnitřní trh, nebude účinně fungovat a nebudeme schopni zvládat eh, výjimečné situace a zajistit dodávky energie. Samozřejmě se zaměříme také na to, abychom poprvé propojili ty jednotlivé uzly na severu a na východě s těmi na jihu. A to by měla být naše priorita. A také poprvé jsme jasně řekli, že bychom měli stanovit jako prioritu vytvoření nového uzlu na jihu Evropy a to s využitím veškerých možností, které souvisejí s novými, tedy s existujícími rezervami i s těmi novými, nově objevenými nalezišti. Pokud jde o diverzifikaci, a Nabuko a South Stream, tak tady hovoříme nyní o tom jižním koridoru. To znamená, že aby bylo možné, že plyn eh, půjde z Azerbajdžánu do Evropy, že tedy část povede Gruzii a dlouhá část tedy povede přes území Turska, Turecka, Balkánu a potom do Evropské unie. Ale pro tuto chvíli ty objemy, o kterých hovoříme, jsou zatím a budou do budoucna poměrně skromné. Je to asi 10 BCM. A měli bychom také proskoumat i možnost, že bychom měli novou část na sever, to znamená do Turkmenistánu, abychom měli větší kapacity. A pokud jde o South Stream, a to byla také eh, věc, kterou zmínil další kolega, tak tam máme naprosto jasnou pozici. A závěr naší zprávy také hovoří jasně. Ve stávající situaci bychom měli pozastavit všechny aspekty, které, se, eh, které souvisejí se South Streamem, protože bychom Ukrajinu rozhodně neměli ještě tímto dostávat do ještě obtížnější situace. Abych, a měli bychom také eh, ve sv, eh, v souvislosti se stávající krizí zrevidovat, přehodnotit stávající projekty. Budeme věnovat velkou pozornost některým iniciativám některých členských států, protože bychom měli být nadále jednotní právě v tom velmi citlivém stávajícím období budeme moci uspět, pokud jde o tuto strategii. A hovoříme tady o zabezpečení dodávek energie, což je naprostá priorita. A budeme moci tady uspět pouze, pokud budeme jednotní. A to znamená, že tady se na to budeme velmi zaměřovat a využívat přitom veškeré možné nástroje. Pokud jde o vyjednávání o cenách, Tak pokud jde o ceny plynu, tak hovoříme o cenách, které eh, Ukrajině diktuje Rusko a jsou většinou velmi vysoko nad úrovní cenové hladiny, kterou má Rusko vyjednáno s jinými zeměmi. A v tomto kontextu bylo úspěchem, že se nám podařilo, že se tedy podařilo eh, dosáhnout velkého snížení cen mezi Ruskem a Ukrajinou to, toho se nám podařilo dosáhnout. Prozatím ta eh, jednání ještě probíhají, budou ještě několik týdnů probíhat. A tam tedy také se budeme zabývat vyjednáváním o cenách. Samozřejmě ale budeme plně dodržovat veškerá pravidla pro fungování vnitřního trhu a pro hospodářskou soutěž. A samozřejmě také budeme věnovat pozornost oblasti Černého moře, a nových, novým objevům v této oblasti. Protože to bude ještě doplňkový argu, eh, argument pro náš eh, cíl, že tady chceme vytvořit ten nový úzel na jihu Evropy. Pokud jde o dalšího řečníka, tak tam mohu říci, že Samozřejmě Ukrajinu plně podporujeme, nebudu tady opakovat veškerá ta rozhodnutí, ke kterým už jsme přistoupili, makrofinanční a pomoc a tak dále. Pokud jde o energetiku, tam také pomáháme Ukrajině při vyjednávání s Ruskem o energiích a v tom budeme také pokračovat. Pokud jde o nekonvenční plyn, tak tady budu hovořit naprosto jasně. My jsme otevření možnosti, že, což už vlastně komise v lednu prezentovala, a je tady potřebné tady si jasně definovat rezervy v Evropě, dále je třeba si jasně říci, jaká, jaké jsou geologické podmínky u těchto rezerv, těchto zásob, životaschopnost projektů, a také posoudit aspekty spojené s životním spotřebím, eh, prostředím. A pokud toto všechno uděláme a bude to vyhodnoceno uspokojivě, tak je možné také využívat nebo toto považovat za možné alternativy. Pokud jde o infrastrukturu, tak máme podporu Evropského parlamentu. Je tady 5,8 miliard eur na CEF. To je jenom začátek, samozřejmě potřebujeme ještě více, ale Budeme se snažit tady jaksi získat co největší rezervy. A pokud jde o obnovitelné zdroje energie, tak ty jsou součástí řešení, které souvisejí s těmi domácími tedy zdroji energie. A jak víte, tak se nám podařilo dosáhnout pozitivního přesunu, tady máme přístup založený na trhu, ale Chceme tedy vytvořit teď skutečně největší jednotný trh pro obnovitelné zdroje energie v Evropě, včetně využití regionálních zdrojů. Některé typy této energie už jsou konkurenceschopné a důležité je, abychom vytvořili největší trh a zároveň větší souběhy mezi těmi jednotlivými vnitrostátními režimy podpory. A tady skutečně napřeme veškerá úsilí v tomto směru. A také dovolte, abych řekl, že, jak víte, my jsme navrhovali alespoň 27% pro obnovitelné zdroje energie, což bude tedy povinné na úrovni EU, závazné, ale e, některé vlády už se rozhodly jít nad tuto úroveň, například Německo se rozhodlo dobrovolně do roku 2030 dosáhnout 30% a Francie 32% do roku 2030. A to už mají tady uzákoněno ve vnitrostátní legislativu. Pro energetickou účinnost, tak tady nemohu předbíhat. Samozřejmě zítra o tom bude diskutovat kolegium. Ale pokud je o naše generální ředitelství, tak my se samozřejmě vynasnažíme, abychom dosáhli realistického, ale ambiciozního cíle a abychom dosáhli kapacity, jak si plně proskoumat veškerý potenciál v několika klíčových sektorech, především bydlení, a abychom tam tady se zaměřili například na ten eh, možný cíl 40%, protože tam je obrovský potenciál. A také je důležité tady znovu spustit, eh, jak si eh, podpořit ekonomiku a snížit naše závislost a ceny energií. Děkuji, říká pan předseda, bude ještě další příležitost odpovědět dotazy. Já mám v tuto chvíli 12 přihlášených do diskuze a navrhoval bych, abychom v tuto chvíli už uzavřeli řečnický seznam. Chápu to tak, že souhlasíte. Aha. 14. 14, 15 z nás se hlásí do diskuze. Myslím si, že je naprosto jasné, že není možné dát každému více než jednu minutu času. 15 kolegů máme přihlášených do diskuze, takže jednu minutu, prosím. Jednominutové projevy. Omlouvám se za to, ale musíme jaksi být organizovaní. Další kolega, všichni se hlásíte? Dobře, v tuto chvíli tedy uzavírám seznam řečníků. Dobře, vás také máme na seznamu. Tak, minutové projevy. A začneme panem Schaufhauserem. Monsieur le Président. Euh, Pane předsedo, děkuji. Obecně řečeno, dovozy představují 4 až 5 HDP každé země. Tyto dovozy, podle studií, které byly provedeny, já jsem býval šéfem eh, Alzaska, odpovědným za, za energie, a tyto dovozy by se mohly snížit o 20 až 25 což by znamenalo, že bychom mohli snížit o 1 procentní bod z HDP v Evropě naše energetické dovozy, což by znamenalo investici asi 10 HDP, tedy 10 miliard euro asi tak, což by znamenalo Eh, obrovské investice eh, do energetiky, ale to je nutné, protože musíme eh, pracovat i na tom, aby mm, centrální banka skutečně eh, napumpovala peníze do těch mm, energetických programů, protože to eh, je skutečná reálná ekonomika. A co si tedy ekonomik, komise myslí o tom mít skutečně reálný energetický program? Děkuji. Paní Del Castillo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu řediteli, panu Ristorimu a teď španělsky za 60 vteřin. No, je velice jasné, že jedna z velkých oblastí, nebo ta největší oblast, kde je třeba skutečně pracovat na evropské politice v, této, v tomto období funkčním, je právě energetika. Společná energetická politika, poněvadž úkol a výzva jsou tak obrovské, že to lze řešit pouze, eh, když se spojíme a ne, že budeme roztříštěni ty dva velké pilíře návrhu komise, eh, to je velice rozumné, eh, to jsou tedy eh, zdroje E, které třeba mobilizovat, zde jde o to vytvářet vlastní zdroje energie a potom diversifikovat e, zdroje a trasy, trasy, transitní trasy. A zde komise například hovoří o zvýšení likvidity, e, na, pardon, pardon jde o, hovoří o zvýšení tedy používání toho skapaněného plynu, dovozy i z plynu, tedy skapaněného plynu z Afriky. Zde tedy je třeba i propojit se samozřejmě a propojit uvnitř evropský vnitřní trh. Pan generální ředitel ví, ví, že pořád ještě je třeba tedy si stanovit eh, datum, termín pro stanovení propojení mezi Španělskem a eh, Francií, protože náš poloostrov v podstatě má polovinu kapacit eh, na výrobu z kapalněného plynu v Evropě a nejsme propojeni, takže proto je třeba propojit tento, tuto přepravní trasu. Děkuji, pan Janoš Levandovský dnešní prezentace zabezpečení dodávek je jasný signál eh, eh, toho, že se eh, na starém kontinentě pracuje na energetické politice. V podstatě třikrát to bylo dominantní téma a v lednu to se týkalo toho balíčku změnách, k změnách klimatu, to znamená otázky ekologické a konkurenceschopnost, protože ta se zhoršuje kvůli cenám. A potom v Dubnu tam šlo o pravidlech hospodářské pomoci, státní pomoci

Eh, kdy šlo o obnovitelné zdroje, ale především se umožnilo, že budeme modernizovat stávající eh, sítě na základě stávajícího energetického mixu. A nyní dnes máme balíček eh, zajištění dodávek se všemi těmi konvenčními řešeními propojení, diversifikace. Ale potom je zde ještě bod číslo 8, který hovoří, že je třeba hovořit jedním hlasem vůči vnějším dodavatelům, zahraničním dodavatelům. A z Varšavy se hovořilo o tom, že je třeba i především takto reagovat na dominantní pozici Gazpromu, eh, která v podstatě eh, si pohrává s cenami. Možná se to jeví jako eh, Mission Impossible, ale třeba bychom zde měli posílit naši spolupráci a mm, i bychom měli možná zavést nějakou povinnost prodávat plyn nad hranicí komoditní burzy a mm, pracovat tedy na cenách. Takže to je moje pozice. Děkuji za otázku a další je kolega Poche. Jako účinnost jako nástroj zmírnění poptávky po energiích. Kromě zlepšení situace v domácnostech či dálkovém vytápění nezmiňuje komise žádné jiné řešení než Emission Trading System. Měli bychom však zapojit i EPC nebo ESCO jako možnost řešení situace například v průmyslu, Energy Performance Companies nebo Saving Companies. Ehm, připravujete nějaké zadání pro členské státy v této oblasti? A druhá otázka je, že pro přeshraniční připojení počítáte, že soukromé zdroje jsou schopny zajistit pouze eh, polovinu z těch 200 miliard požadovaných ehm, pro následující období období, kde vzít tu druhou polovinu tak, abychom byli schopni zajistit například investice do zpětných eh, toků, které by mohly zvýšit ehm, energetickou bezpečnost ve východní Evropě. Eh, poslední bod, který bych rád zmínil, je eh, také bezpečnost sítí díky zvýšenému produkci z obnovitelných zdrojů. Ta strategie zmiňuje například přeshraniční propojení. Nicméně žádáte tam inteligentnější řešení, ale má to otevřený konec. Jaké je to inteligentnější řešení? Uh, uh, Já se omlouvám, že jsem špatně vyslovil vaše jméno, pan Poche. A další řečník je eh, pan Kelly. Thank you, uh, Děkuji, pane eh, předsedo. Eh, takže minuta, dvě otázky. První otázka. Uh, Eh, zde se chci zeptat pana Ristoryho, Stále eh, se mu líbí eh, plány, které mají členské státy, pokud je o vývoj těch terminálů LNG z kapalněného plynu a pokud ne, tak co si myslíte, že by se mělo stát ve všech členských státech, aby mm, bylo možné třeba i mm, přijímat ten plyn, který je k dispozici třeba v Severní Americe a jinde. Otázka číslo dvě. My bychom chtěli být méně závislí hm, na eh, externích zdrojích a více závislí na našich eh, zdrojích, tedy konvenčních i nekonvenčních, eh, samozřejmě fosilní paliva, obnovitelné zdroje, ale můžeme to udělat a stát se více konkurenceschopní takto, anebo se nestaneme náhodou méně konkurenceschopní kvůli tomuto. Děkuji. Děkuji. A paní Van Brent, další řečník. Děkuji, pane předsedo. Mých 60 vteřin bych eh, chtěla vyslat takový politický signál vůči komisi a neptat se na všechny detailní otázky. Takže co eh, máme na stole? Návrh komise o zabezpečení dodávek. Podle mého soudu a podle soudu mé politické skupiny to je krátkodobé řešení a dost konzervativní názor na eh, energetiku do budoucna. My bychom měli mít strategii pro zabezpečení dodávek, ale potom i bychom měli mít strategii pro obnovitelné zdroje, pro změny klimatu, pro růst pracovních míst a je nutné a možné je zkombinovat, protože jinak eh, všechny ty eh, strategie půjdou různými směry. A v tomto smyslu energetika a mm, e, mm, mm, tedy účinnost energetická, tedy úspory, to je zásadní, protože my musíme implementovat to a když to budeme implementovat dobře, tak budeme e, e, působit pozitivně na klima i porostou pracovní místa. Takže já se ptám, kam tedy hodláme směřovat budeme mít závazné cíle pro všechny tyto směry. To je to, co jsme chtěli. V posledních pěti letech my jsme chtěli mít závazné cíle a nám se to nepodařilo v posledních pěti letech. Tak prosím, ať se nám to podaří v příštím období. Děkuji, paní Werner. Další řečník. Eh, pane předsedo, pane generální řediteli, bylo tady často zmiňováno téma konvenčního plynu či předlicového plynu, my tomu říkáme fracking. Jména v Spolkové republice Německo je důležité velmi citlivě k tomuto tématu přistupovat, protože tady máme veškerá ta ekologická ohrožení, podzemní vody a vše, co s tím souvisí. Ale eh, ráda bych se chtěla zeptat na toto. Když se podíváme na to nové téma předličného plynu a budeme se tomu věnovat skutečně ve veškeré komplexnosti, Eh, nebráníme tím dalšímu rozvoji našich cílů v oblasti obnovitelných zdrojů, když tady otevíráme celé nové takto komplexní téma. Ráda bych věděla, co si o tom myslíte. Děkuji, výborně, to bylo stručné. Pan Erikson, další řečník. Já se pokusím hovořit švédsky, jak jsem zvyklý. Já den eh, rapport. Děkuji nejdříve za vaše informace. Myslím si, že zde vedeme skutečně důležitou diskuzi. Před námi stojí dvě velice zásadní otázky. Jednak je to otázka politiky klimatu, jak k tomu správně přistoupit a dále je zde otázka zabezpečení dodávek energie a rovněž zranitelnosti celého systému. Jsem rád, že komise nenaslouchá ignorantním lidem, kteří nechtějí věřit vědcům v otázkách klimatu a klimatických změn. Ve Švédsku říkáme, že nezávisle na tom, jak se k tomu, jak se člověk postaví směrem ke větru, tak eh, jeho pozadí je prostě vždy vzadu. A když se hovoříme o bezpečnostních otázkách, nyní je zde problematika Ruska, Ukrajiny, tam se s tím pořídí celá řada obav, ale měli jsme také krizi v severní Africe a dříve v severním Kau, v Kaf, na severním Kavkazu máme problém v Iráku, ve středním a blízkém východě. Takže problémy tady jsou, přesouvají se v různých regionech, ale zranitelnost ta zůstává. A proto bychom možná měli poněkud eh, posílit naše ambice a zavést v Evropě více energie z obnovitelných zdrojů, tak abychom skutečně byli ambicionější v této věci. Další řečník, pane Eriksone, ostatním říkám, já jsem si přečetl zprávu a 28. června se komise jakoby zbudila a řekla, tady máme problém, takže my jsme zranitelní vůči dodávkám energii. No, e, samozřejmě e, já si cením některých řešení, jako to propojení sítě, jako je, e, jsou skladovací kapacity, ale na druhé straně zde některé jsou takové slabé, poněvadž já si myslím, že jediná cesta, jak skutečně zajistit Eh, naši budoucnost, eh, budoucnost energetiky v Evropě je zaměřit se na obnovitelné zdroje a na eh, energetickou účinnost. A zde bych chtěl se zeptat, pokud jde o klimatický balíček a jeho cíle, jaká budou témata. Zde my máme energetické cíle, alternativní zdroje, e, účinnost. To budou cíle závazné pro jednotlivé státy, anebo budou závazné pro celou Evropu e, agregovaně. A jak tedy v případě, že některé státy by byli proti nebo šli by jinou cestou. Jak se budete chovat? My v Itálii, eh, eh, nejprve Montivo eh, vláda, hm, ta řešila fotovoltaiku, teď Rencio vláda, nyní tedy některé ty pobítky ruší, takže což znamená obrovské škody. Dobře, další řečník je náš kolega Sorino. Pane předsedo, pane generální řediteli, Energetická bezpečnost je kritický problém pro Evropskou unii, ale měli bychom mít kapacitu pro to, abychom tento problém přetvořili v příležitost. A proto bychom měli změnit náš produkční model a model zásobování a měli bychom zvolit nový model, který by se zakládal na obnovitelných zdrojích a také na diversifikaci zdrojů což se zdá, že je samotřetným, ale potřebuje proto to jasný vnitřní trh s energiemi, dvě dimenze naše vlastní produkce a lepší distribuční sítě. V tomto smyslu, eh, jak eh, dobře víme, že Španělsko a Portugalsko jsou kritickou oblastí v této, v této oblasti. I když by Španělsko a Portugalsko mohlo být velkými dodavateli obnovitelných zdrojů a takto přispět k diverzifikaci jsem, rád bych věděla, zda máte nějaký harmonogram, nějaký rozpočet, zda můžete jí schválit něco jako, jaksi konečného, tak aby se to propojení právě na Iberský polostrov konečně konkretizovalo. Děkuji. A další řečník je pan Maňka. Předseda, eh, v souvisl... Děkuji, pane předsedo. V souvislosti s tím, jak se Gazprom chová jako monopol, vznikl názor na vytvoření společného nákupce ruského plynu pro celou Evropskou unii. Tento subjekt by měl jistě skvělou vyjednávací pozici a také sílu vůči Gazpromu a vyjednal by lepší ceny. Na druhou stranu zde máme i další dodavatele plynu, norský plyn, alžírský plyn. Pokud by existoval centrální nákupce ve vztahu ke všem dodavatelům, tak bychom zcela jistě získali ještě lepší ceny. Ale pak vzniká otázka, že pokud chceme centrálně nakupovat plyn, proč bychom neměli centrálně nakupovat také další energetické suroviny. A nyní otázka vám, pane generální řediteli. A to v souvislosti se společným nákupem. Jaká je v této věci další strategie a politika? Děkuji. Děkuji, pan Stelianides. Um, Ευχαριστούμε πολύ για την εμπεριστατωμένη σας... Hovořit řecky. Děkuji mnohokrát za velice detailní analýzu. Velmi jasně jste ukázali, jak důležité je to, abychom zlepšili konkurenceschopnost Evropy i v oblasti zásobování energiemi. Mám dvě, tři otázky. Evropská komise uznává, že existují skutečné možnosti v oblasti východního středomoří. Mohla by to přispět k tomu, abychom byli méně závislí na ruském zemním plynu? A pokud propojení, připojení východního středomoří v sobě skýtá strategické výhody, tak si myslím, že by to bylo dobré i z politického hlediska a prospěšné ani nyní k břidličnému plynu z USA. Mám k dispozici informace, že během příštích let chceme dovést, respektive, že bychom mohli dovést tak tento plyn za čtyři dohrali z USA, což by tedy bylo naprosto předvatné. Jsou to pouze nějaké zvěsti, či je na tom něco konkrétního? Oui. Yeah. Ano, pane předsedo, milí kolegové, diversifikace eh, energetických zdrojů eh, je samozřejmě eh, velice relevantní problém a obava, i poněvadž zde je třeba prioritně investovat do budoucích energií. Jádro dnes představuje tedy skutečně zdroj do budoucna. Je to eh, zdroj, který se může kapacitně rozvíjet, je to nejčistší, nejistější a nejméně nákladný zdroj. Solární eh, energie také důležitá, má velké perspektivy, lze ji rozvíjet, mm, aby a získala eh, do budoucna větší rentabilitu. Je, ale na takové úskalí je často větrná energie, protože to je energie, která asi už se významně nedá zlepšit a navíc ještě to postihuje negativně krajinu a pokud jde o nekonvenční zdroje, jako nekonvenční plyn, například tady pozor na to, to má velké, může mít velké e, seismické, e, ekologické, geologické dopady. A dále v návrhu komise zde mm, e, je určitá konstanta. Teď už končím vůle e, v podstatě i se odpoutat od partnerství s Ruskem a připojit se k USA. A já myslím, že bychom měli my považovat Rusko za našeho hlavního spojence v tomto. Děkuji. Další řečník je pan Nike. Malá oprava. Polsko Gazpromu peje, eh, platí 526 dolarů za krychový metr a eh, Rusko chce po Ukrajině 484. Další řečník je Sakorava. Ε, προηγουμένως έγινε μια ερώτηση στον κύριο Ριστόρη, από την οποία έχω την αίσθηση ότι δεν έχει δοθεί. Zazněla tady jedna otázka, už dříve, na pana Ristoryho a nedostali jsme vlastně odpověď. Otázka zněla, jak Evropská unie chce budovat rezervy e, v oblasti středomoří, jižního středomoří, pokud jde o zajištění dodávek energie a nezávislosti. Pane Ristory, souhlasíte s tím, že toto by mohlo být právě řešením té otázky, toho problému eh, závislosti na Rusku a toho ruského monopolu? Děkuji. Eh, děkuji mnohokrát, paní Bereš. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane generální řediteli. Vy řídíte generální ředitelství, které je strategické teď právě v okamžiku, kdy se budeme zamýšlet nad strategii Evropa 2020. A mm, ve vašem úvodu, eh, který jsem neslyšela, tak možná jste o tom mluvil. Co si myslíte o, tom, o této strategii a její aplikaci? A zdali skutečně je na úrovni těch problémů, eh, je schopna řešit problémy, které v Evropě máme a myslíte si, jak Eh, zdali a jak eh, tato strategie i přispěje eh, k našim vyjednáváním, která povedeme v Paříži příští rok. Bude to ta konference o změnách klimatu. Děkuji. Děkuji. Děkuji, tím jsme vyčerpali seznam řečníků a máme tady tedy dlouhý seznam otázek na pana generálního ředitele. Takže prosím, abyste schrnul v závěrečném příspěvku svoji odpověď. Sedm minut, pět, No, něco takového, říká pan předseda. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám všem, kteří jste přispěli do diskuze. Dovolte, abych na začátek řekl, že bych chtěl zodpovědět otázku všem těm, kteří hovořili o strategickém významu propojení, včetně eh, toho odstranění izolace Iberského poloostrova. Toto bychom měli, tohoto bychom měli dosáhnout prostřednictvím zlepšené spolupráce mezi vládami a Evropskou komisí. Dovolte, abych řekl, že minulý týden jsme měli jednání se všemi předsedy TSO, se Španělska, Portugalska a Francie a byli tam také přítomni stálí zástupci a zaměřili jsme se na to, jak najít adekvátnější a rychlejší řešení. Uh, to jednání mělo pozitivní výsledek, možná jsme otevřeli novou cestu. Myslím si, že hned na začátku 1. září máme naplánovanou další schůzku a tímto způsobem chceme postupovat, abychom určili, jaké by bylo nejvhodnější řešení. Ale také z politického hlediska chceme tím, jak si zdůraznit, jak významná to otázka je. Myslím, že v příloze k naší zprávě máme právě tento bod začleněný mezi nejvyššími prioritami. Dále, pokud jde o přístup eh, k úvěrům, především pokud jde tedy eh, o kontext eh, úspor energetických, tak to je naprosto zásadní. A my tedy napřeme veškeré úsilí tímto směrem s podporou evropských finančních institucí, především Evropské investiční banky, abychom mohli vytvořit adekvátnější finanční nástroj, který umožní vytvoření této nové dimenze, protože my potřebujeme tuto novou dimenzi, tento nový rozměr pro evropskou energetickou politiku. To už jsem říkal v minulosti a to je naprosto jasné. Dále, pokud jde o ten bod, který se týkal státní podpory. Můj názor je takovýto. My bychom měli dosáhnout větší kompatibility mezi pravidly pro státní, pro státní podporu a mezi pravidly pro fungování evropského vnitřního trhu. Už máme, nové, máme rozhodnutí ohledně nových pokynů pro státní podporu v oblasti energetiky a životního prostředí. To bude na začátku příštího roku, jak víte. A my jsme se teď s kolegou, eh, který má na starosti hospodářskou soutěž, rozhodli, že eh, dáme dohromady skupinu mezi Evropskou komisí a zástupci členských států, a která se zaměří na implementaci těchto pokynů. A bude to tedy společná skupina v rámci DG pro hospodářskou soutěž a energetiku. A to je tedy především důležité ve chvíli, kdy přehodnocujeme klíčové aspekty některých politik, jak jsem říkal tedy, například jde o ten přesun eh, k přístupu k obnovitelným zdrojům energie, eh, který je založený na tržním přístupu. To bude velice důležité udělat toto postupně. Pokud jde o úspěšnost firem a jejich výsledky, pokud jde o eh, energii, a náročnost na energii, tak tady si myslím, že evropské firmy dosahují pozoruhodných výsledků. Například i v porovnání se e, s firmami ve Spojených státech, tam je třeba desetibodový rozdíl. A to bychom měli vzít na vědomí, abychom podpořili naše společnosti, naše firmy, aby pokračovaly v tomto nadále. A my samozřejmě proto uděláme co nejvíce. Pokud jde o terminály LNG na skapalnělý plyn, tak ty, ano, těch už máme spoustu, někdy nejsou plně využívány, tady se dívám tady eh, tímto směrem, protože to bývá někde právě třeba na jeho Evropy. A můj dojem je takový, že se nám daří dosahovat dobrého pokroku. Úzce spolupracujeme s všemi klíčovými partnery, to jsou tedy provozovatelé a vlády. A především v, obl- v klíčové oblasti v Evropě, především tedy v, v oblasti jižní jihoevropských států a po Baltí. Potřebujeme nejenom si prodloužit strategii EU 2020, protože nám přinesla důležité výsledky, ale získat také nový rozměr. Přinést tam ten nový rozměr a mít dobré výsledky ve všech aspektech. Mít lepší výsledky, pokud jde o zabezpečení dodávek, ale zároveň také pokud jde o vnitřní trh. My jsme toho už ho mnoho změnili, pokud jde o vnitřní trh. Ale jak víte, tak to nestačí. Protože i koneční spotřebitelé by měli ty výsledky jasně vidět, pokud jde tedy o dostupnost a ceny. A spotřebitelé energií by měli samozřejmě být úplně v centru naší pozornosti. A měli bychom mít globální, jasně komplexní přístup, zaměřený také na eh, infrastrukturu, která chybí a je naprosto nepřijatelné, aby v Evropské unii existovaly stále ještě členské státy, které nejsou připojeny ke společné síti. A to bychom rozhodně měli vyřešit. To bude jedna z našich hlavních priorit. Já už jsem naznačil, jak strategicky důležité je vytváření zásob v této situaci. To by měla být hlavní priorita, tam bychom měli napřít největší pozornost v nadcházejícím období. A dále, pokud jde o e, nákup plynu a jak postupovat, tak tady jsme v kontaktu i s kolegy, kteří jsou e, zodpovědní za právní služby a za hospodářskou soutěž a zkoumáme veškeré možnosti, a to především e, s přihlédnutím k novým trhům. Eh, my ty studie ještě dokončíme v nadcházejících týdnech až měsících a potom budeme mít jasnou odpověď na tyto aspekty. Ale v každém případě, kdybychom byli jednotní, měli bychom lepší šanci odvě- ovlivnit různé aspekty správným způsobem. Už jsem hovořil o eh, vývoji těch vyjednávání o cenách pro Ukrajinu. Tam už jsme snížili požadav, požadavek eh, Ruska z 484 na 385 dolarů. Takže tady bychom měli lepší možnost eh, řídit poptávku, přístup k novým dodavatelům a také stanovit jisté tržní mechanismy. Takže pokud bychom takto postupovali, tak jsem si jistý, že by byl úspěch jasný. A pokud jde o jeho jižní státy Středomoří, tak ano, o tom rozhodně přemýšlíme. Kypr je extrémně důležitý, jsme v úzkém pravidelném kontaktu s vládou Kypru a toto je jedna z věcí, kvůli kterým jsme navrhli nové priority a to je třeba vytvoření nového uzlu, energetického uzlu v Jižní Evropě. A to tedy s využitím těchto, tohoto potenciálu. A já jsem velice rád, eh, že jsme měli úspěšné diskuze s italským předsednictvím. To bude jedna z priorit pro nadcházející měsíce a italský premiér se rozhodl vytvořit důležitou eh, iniciativu k tomuto spustí 19. září v Římě a to je rozhodně výborná věc. A nejenom tedy toto spustit v zemích Jižní Evropy, ale propojit tento energetický úzel s tím energetickým uzlem na severu, abychom tedy vytvořili tu nejvyšší úroveň zajištění energetických dodávek, energetické bezpečnosti v Evropě. Ještě poslední věc, pokud jde o eh, energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie, tak tady bychom měli vytvořit skutečně největší trh v Evropě, přechod z vnitrostátní na regionální a evropskou úroveň. Já jsem byl minulý týden v Berlíně a spoluorganizoval jsem tam jednání eh, německé vlády se spolkovými zeměmi. Tam se zaměřili na vytváření regionálního trhu a paní Pevan Šperenc o tom třeba hovořila, třeba ve Francii už také došlo k vytvoření nových cílů, to je krok správným směrem, a jak si usnadní to život i ostatním členským státům, protože se na to musíme dívat v kontextu evropské zprávy. A musíme tady vzít samozřejmě v úvahu specifické podmínky v jednotlivých členských státech. Děkuji vám. Děkuji, říká, pane generální řediteli, říká pan předseda. Především děkuji za to, že jste dnes mezi nás přišel. Blahopřejeme vám také k tomu sdělení také blahopřejeme samozřejmě komisaři Ettingerovi a celému generálnímu ředitelství. A dovolte, abych řekl, že energetická bezpečnost rozhodně bude mít významnou roli, významné místo mezi prioritami našeho výboru. Je to zásadní téma pro, většin, pro všechny z nás. Děkuji také mnohokrát všem kolegyním a kolegům z výboru ITRE za diskuzi, za vaše připomínky. Myslím si, že to byla dobrá podrobná diskuze, takže děkuji všem. Děkuji, pane předsedo, říká pan generální ředitel. Děkuji mnohokrát. Point, next point of our discussion. Takže další bod na pořadu jednání, to je obecný rozpočet Evropské unie na finanční rok 2015, všechny oddíly, máme na to méně než 15 minut. Takže dovolte, abych k tomu řekl, že máme návrh komise a také návrh rady. A návrh rady obecně je ještě níže než návrh komise na příští rok. Rozpočet pro Evropskou unii na rok 2015 je tam obsažen tedy a co navrhuje Evropský parlament. My navrhujeme, abychom se vrátili víceméně k tomu návrhu komise. Myslíme si, že to je naprosté minimum, pokud chceme přežít. Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosil bych vás, eh, pokud se někdo rozhodl odejít z této místnosti, tak samozřejmě to je vaše právo, ale prosím, nediskutujte už tady v chodbičkách Stále ještě slyším nějaké probíhající diskuze tady. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy, já bych vás poprosil. Ne, neslyší mě, nevidí. Ano, prosím vás. Tak, teď už můžeme začít. Takže vrátíme se minimálně k návrhu komise. To bylo, tam bylo snížení asi 1%, nebylo to příliš. Nicméně vzhledem k tomu, že nebylo možné snížit příspěvky na zemědělskou politiku a regionální politiku, vzhledem k novým pravidlům, tak největší škrty byly navrhovány u financování pro hospodářskou soutěž a politiku v oblasti růstu. A tady bychom měli jasně říci ne tak, takovýmto škrtům. A tyto škrty například zahrnují 600 milionů eur v platbách na výzkum a inovace, 600 milionů na příští rok. 147 milionů eur, pokud jde o platby na eh, výzkum a ino... ne, pardon, 107 milionů, pokud jde o platby na energetické programy. Takže obecně eh, nesouhlasíme. Naše stěžejní programy jako Horizont 2020 a eh, Kosmo jsou tím pádem ohrožené. Kosme, Pardon. A v tuto chvíli nám chybí 155 milionů eur pro horizont 2020. Tedy na platy výzkumníků dnes ve současné situaci. A ještě 70 milionů eur nám eh, chybí na Galileo a tak dále a tak dále. Takže obecně bych navrhoval jako zpravodaj, abychom se víceméně vrátili k návrhu Evropské komise. A v tuto chvíli bych požádal zástupce Evropské komise, aby k tomuto tématu řekli několik slov a potom požádám vás, jako členy výboru, abyste vyjádřili své názory na toto téma. Takže zástupce komise, prosím. Aha, vy sedíte tam, takže prosím, máte slovo. Aha, pan komisař. Takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, v této fázi za komisi mohu říci jenom to, že jsme spokojeni, že máme podporu parlamentu, respektive tohoto výboru, který eh, podporuje návrh, takže doufáme, eh, že vše bude pokračovat eh, tak, abychom mohli mít rozpočet tak, jak se patří na rok 2015 a určitě komisaře. Eh, který je za něj zodpovědný, poděkuje zpravodaji, to je jeho role. Děkuji. A eh, naši řečníci, pan Antonio Tajani, místo předseda Evropského parlamentu, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, já zcela souhlasím eh, s vaším eh, stanoviskem stávající situace a údaje, které jsme dostali včera, pokud jde o některé země a i pokud se týče situace Německa, tak eh, to jsou údaje, které eh, napovídají to, že bychom měli především obháji, obhajovat eh, průmyslovou politiku Evropské komise. Eh, v návrhu rozpočtu je tam několik zásadních eh, sektorů, mm, které si zaslouží investic, samozřejmě věda, výzkum, inovace, ale i vesmírná politika spolu s kolegyní Niblerovou. Léta, léta jsme za tento sektor bojovali a nyní jsme v okamžiku, kdybychom skutečně eh, budeme mít k dispozici první služby no, Galilea a eh, takže nemůžeme eh, smést takto důležitý projekt, první hm, satelitní projekt, vesmírný projekt a samozřejmě i hm, hm, není možné, aby členské státy a jejich průmyslové politiky si stěžovaly na průmyslovou krizi a potom chtěli investice. Ne, právě teď by to bylo zcela milné v krizi eh, šetřit na těchto sektorech, takže já zcela podporuji vaši pozici a já si myslím, že bychom neměli eh, eh, tedy škrtat v tomto evropském rozpočtu. Děkuji a další řečník je pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že jste na úvod velice jasně popsal situaci, ve které se nacházíme což je situace, kde jde v podstatě o to, abychom opět nastartovali konjunkturu v Evropě pomocí strategických investicí v oblastech, které přináší jasnou evropskou přidanou hodnotu. Jsme tady není ve startovací fázi, máme tady mnoho programů, které právě nyní potřebují peníze tak, abychom mohli dosáhnout našich politických sílů, které jsme nedefinovali, ale vidíme, že rada to vidí jinak. Vidíme, že v oblasti závazku velice škrtá, ale ještě více škrtá v oblasti plateb, což přispívá k té krizové situaci celkového rozpočtu. A tento, toto povede dříve či později k tomu, že komice v jednotlivých oblastech již nebude 100 schopna platit účty. A tady si myslím, že jde o to, aby právě eh, si odborní politici v těch, ve výborech jasně ukázali i směrem navenek a také ve svých členských zemích jasně ukázali a vysvětlili, o co jde. Není možné, aby rada na jedné straně dávala Evropské unii úkoly a poté, když zase a k tomu tedy činila své závěry v rámci svých zasedání a na druhé straně ty nástroje, které k tomu Unie potřebuje a peníze k tomu prostě postřebují, tyto nástroje Evropské unii nedávat. A o to vlastně půjde i v příštích týdnech v rámci vyjednávání nejenom odborníků na rozpočet, ke kterým také patří. My jsme takovými těmi běžnými podezřelými, od nás se nic jiného neočekává, ale je tady důležité, aby si také odborní politici skutečně zvážili, že jsme tady na velice špatné cestě, která nás jednak přivede do právních problémů, protože je prostě třeba ty faktury platit, ty účty platit, takže to povede i k právním problémům. A samozřejmě to, že se platby spostí pro důležité subjekty, pro výzkumníky, univerzity a podniky, povede k tomu, že našich politických cílů nedosáhneme. Takže já naprosto podporuji váš přístup, abychom se vrátili k tomu, co navrhla komise, to je nutné. A nad to ještě třeba přijít s jasnou politickou výpovědí v tom smyslu, že tento kurz rady že škrtá nejenom závazky, ale také platby. A to ne nějaké jednotlivé případy, ale lineálně to seškrtává, že toto prostě není možné a Unii to neprospívá. Děkuji a dalším řečníkem bude pan Aransdorf. Děkuji, pane předsedo. Já musím říci, že musím vzpomínat na doby, kdy jste, pane Busku, byl jedním z iniciátorů sedmého rámcového programu, který byl pro vědu a výzkum. Ta doba byla velice užitečná, plodná a my jsme tehdy vynaložili z rozpočtu jednotlivých členských států částku asi 3 HDP. Takže tenhle cíl byl implementován a já musím říci, že celá řada zemí EU tento cíl neplní těch 3 HDP na výzkum a vývoj. Musím říci, že musíme být proti pokusům škrtat v rozpočtu EU v této oblasti, protože, protože v eh, oblastech jako třeba nanotechnologie a nanověda, tam Evropská unie stále hraje vůdčí roli a bylo by nebezpečné seškrtat finanční prostředky a snížit veřejné výdaje. A musím říci, že musíme také motivovat eh, zástupce soukromého sektoru, aby se zapojili, aby se eh, také podíleli na financování vědy, výzkumu a vývoje a inovací. Musím říci, že podle toho režimu, které jsme, který jsme přijali před uh, delší dobou, tak pouze 6 by mělo jít ze, soukrom, eh, tedy z veřejných zdrojů a 94% ze soukromých zdrojů, ale to vyžaduje lepší koordinaci a spolupráci veřejné sféry a soukromé sféry. To je něco, co v Evropské unii není ještě úplně, tak úplně úspěšně eh, využíváno jako v USA a v jiných částech světa. Takže kombinovat úsilí z veřejného a soukromého sektoru, to je něco, co bychom měli podporovat a prosazovat do budoucna. Musím ale říci, že co je také typické, pokud jde o financování vědy, výzkumu a vývoje v Evropské unie, je roztříštěnost finančních zdrojů. Ta roztříštěnost, eh, to bychom měli odstranit. Protože abychom mohli dosáhnout úspěchu, je také důležité skoncentrovat finanční prostředky, možnosti, kapacity a zaměřit je na dosažení cíle. Mnohokrát v Evropském parlamentu si pamatuji to slavné, eh, co napsal eh, Karel Čapek, český eh, spisovatel, že v moderní době je moderní nahradit cíl rychlostí. Děkuji vám za vaši připomínku. To je tady poslední příspěvek na našem seznamu řečníků v tuto chvíli a dovolte, abych řekl, že dnes večer připravím své stanovisko k tomuto tématu. To vám zašlu co nejrychleji a poté budete moci připravit své pozměňovací návrhy. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 19. srpna 2014, to znamená přibližně za tři týdny. A lhůta pro pozměňovacích návrhy k rozpočtovému usnesení je 3. září 2014. Nejdůležitější samozřejmě jsou tady ty rozpočtové pozměňovací návrhy. Je to 19. srpna, je to tady v létě, během letní pauzy. Prosím, zašlete mi své pozměňovací návrhy, zašlete je prosím na sekretariát samozřejmě. A to je poslední připomínka k tomuto tématu z mé strany. Především vám děkuji za vaši podporu za podporu mého přístupu k tomuto tématu. Já se píšu své stanovisko v tomto smyslu. I tady v tom duchu, který jste tady nastínili vy ve svých příspěvcích. Já se těším na vaše pozměňovací návrhy opět tedy zdůrazním, předkládejte do 19. srpna. Poté tedy stanovisko a pozměňovací návrhy zašleme příslušnému výboru a budeme hlasovat ve výboru ITRE o našich pozměňovacích návrzích 2. září. Projednáme potom zároveň toho 2. září i návrh stanoviska a pokud jde o eh, lhůtu eh, pro předkládání pozměňovacích návrhů k rozpočtovému usnesení 3. září a hlasovat v ITRE budeme 25. září 2014 nejpozději, nejpozději. Takže 19. srpna je nejdůležitější, to je lhůta pro pozměňovací návrhy k jednotlivým rozpočtovým položkám a potom tedy celý ten rozvrh se bude opakovat. To všechno ostatní potom zvládneme v září. A naše, a stan, naše stanovisko poté zašleme příslušnému výboru, což je tedy výbor pro rozpočet samozřejmě, pro rozpočtovou kontrolu. To byl bod číslo 6. A nyní můžeme přejít k bodu číslo 7 na našem pořadu jednání. A to je delegace výboru ITRE při agentuře ACER, to je agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů. Je to velice důležitá agentura v Lublani. 19. až 20. března 2014 proběhla tedy tato e, návštěva a my teď očekáváme něco jako debriefing, to znamená informace. Ehm, připomínám, že přítomně byli pan Giles Chichester, paní Romana Jordan, kteří nejsou členy našeho výboru, ale naštěstí paní Toja. Tam byla ne. Aha. Ano, jistě. Vidím, vidím, že to je ten další bod. Takže dovolte ještě několik slov k tomuto tématu, a sice tedy agentura ACER. Pan Alberto Potočník je ředitelem ACER a Lord Mock byl, je tady ředitelem, předsedou regulační rady a dále tady byl přítomen kromě nich také pan Piotr Vozně, který je předsedou správní rady. Hlavním cílem bylo získat přehled o pokračující probíhající práci v rámci agentury, eh, hovořit o pokroku, kterého bylo dosaženo a hovořit také o výzvách a o možnostech pro budoucí spolupráci mezi agenturou a výborem ITRE. Tady bych jenom zdůraznil několik důležitých bodů. Jedním z důležitých témat byla integrita trhu s energiemi. A ještě jednou bych chtěl říci, že ACER je tady agentura pro spolupráci regulačních orgánů. Je tady zodpovědná za evropský rozměr, to znamená za implementaci eh, našeho vnitřního trhu v oblasti energetiky. To je velice důležitá věc. Další bod, který byl projednáván, je transparentnost tohoto trhu. Dále se hovořilo o celoevropských energetických sítích. My jako výbor ITRE jsme všichni zodpovědní za tuto oblast. Dále je to tedy téma, které, které je téma našeho sdíleného zájmu. Dále velice důležité, důležitým tématem byly rámcové pokyny a síťové kódy. A také budoucí výzvy i v roce 2014 a dále. Chtěl bych říct, že pan Potočník jako ředitel a pan Lord Mock jako předseda rady regulátorů jsou přizváni na jednání se členy výboru ITRE v listopadu. To znamená, v listopadu se sejdeme s nimi oběma a proběhne podrobná diskuse. Můžeme se samozřejmě na tu diskusi do té doby dobře připravit. A já doufám, že v listopadu také už budeme mít na stole sdělení Evropské komise, která se zabývá velice důležitým tématem, a sice posledními kroky při implementaci vnitřního trhu s energiemi. My k tomu také vypracujeme pravděpodobně další, příští rok zprávu z vlastní iniciativy, ale o tom se ještě musíme rozhodnout na jednání koordinátorů. To znamená, máme poměrně dobrý rozvrh. Agentura ACER je tedy velice důležitá a my budeme mít veškeré informace v listopadu a můžeme se na tu schůzku se zástupci a ACERu dobře připravit. Další bod na pořadu jednání je delegace ITRA do Benátek a Milána. Toho se účastnila paní Toja, naše místopředsedkyně, a tu požádám, aby o tom řekla několik slov. To bylo také velmi důležitá návštěva. A vy máte ve svých složkách také zprávu o zpětné vazbě. Je ale samozřejmě také důležité, abychom si poslechli naše první místo předsedkyni. Takže paní Toja má slovo. Pane předsedo, jak jste řekl, eh, bod 8 zde feedback note, eh, eh, který připravil náš sekretariát a v podstatě obsahuje všechny důležité informace, tudíž já bych se omezila na pár poznámek především delegace, i když nebyla početná, Eh, bylo to prostě podle našich pravidel, tak eh, byla, měla široké zastoupení, hm, pokud jde o zastoupení členských států, naši eh, kolegové tedy byli, zastupovali celou škálu zemí a i různé tedy kompetence, třeba kol, kolega Rubik ze Stoan nebo kolega Correira de Campo a tak dále, takže jsme zastupovali širokou škálu kompetencí při této cestě, kterou eh, vedla naše předsedkyně paní Sartory a i, tam byla Izabeta, Izabela Gardini a já a ti zmínění ještě. Mm, probíhala ve dvou fázích. My jsme navštívili eh, Milano, eh, Lombardy a Benátsko chci připomenout především dva aspekty. V Miláně, a to především, co bylo zajímavé, mm, bylo setkání, setkání e, e, s Polytechnickou školou a mm, Polytechnická univerzita, to je v podstatě Eh, v Itálii první příjemce eh, grantů v oblasti vědy, inovací, jsou velice aktivní v tom. Také jsme navštívili tedy dvě eh, místa. My jsme navštívili takový hm, hub pro start-up, pro začínající podniky, podnikatele a to je takový e, příklad, e, to je to, co chceme v Evropě prosadit, e, to znamená věda, výzkum, transformace tech, do nových technologií a především se to týká mladých lidí. A takže to bylo to univerzitní místo. My jsme potom navštívili centrum, které bylo vytvořeno bez veřejných subvencí a je to centrum, vědecké centrum, které provádí inovace v digitálních eh, informačních technologiích a také i vytváří nové, vyvíjí nové produkty, které potom se prodávají i úspěšně velice na trhu. Takže pokud jde o inovace, tak my jsme i navštívili eh, centrum, výzkumné centrum a laboratoř výzkumnou laboratoř Pirelli a tam se zabývají tedy eh, kaučukem gumou, eh, výzkum gum tedy Pirelli, takže to je velice zajímavé navštívit i toto a vidět, jak eh, tam tedy aplikují evropské normy a mm, potom jsme i viděli velice zajímavé býval organizaci a to je Centrum pro inovace. Je to takový vlastně klastr pro eh, inovace a Eh, tam jsme viděli, jak realizují materiály jako cement, eh, tedy eh, vlastně jak inovují vlastně ty klasické materiály a na nich provádí experimenty a mm, je možné i z nich vyrábět tedy mm, mm, produkty jako cement, který filtruje světlo například. Takže to, jsou, to je výzkum, který je financován z evropských zdrojů. Takže to bylo velice zajímavé a jsou to tedy organizace, které jsou napojeny na evropské politiky. Potom jsme navštívili Benátsko, a, takže, mm, takže to je eh, město, které jaksi je stejně příjemné, protože i e, tam mm, e, kolegyně e, Sartory byla schopna tedy i tam zajistit určité společenské aktivity, protože to je místo, které hodně se věnuje výrobě potravin, zemědělství a takže nejenom, že to je tedy hezké prostředí, kde se dobře jí, ale také se tam vyrábí tyto produkty. My jsme navštívili jeden podnik velice inovativní, protože vyrábí eh, oděvy pro sportovní činnost, využívají proto novou technologii. Potom jsme navštívili muzeum, a, eh, takže abychom eh, i si uvědomili, že Itálie je historickou zemí a potom Benátský přístav. To bylo velice zajímavé, poněvadž tam mají infrastrukturu, která v podstatě předvádí všechny možné eh, technologie užívané v přístavech. A skončili jsme eh, dvěmi podniky, kde se eh, tedy dvěmi organizacemi, kde se vyrábí produkty, v jednom spíše tradiční, v druhém spíše inovativní. A to pokud jde o... My jsme, to první my jsme navštívili platformu pro výrobu energií, inovativních energií a potom jsme navštívili takzvanou zelenou rafinerii ENI, eh, tedy našeho výrobce rafinerského, takže tam jsme viděli, jak jsou schopni inovovat i eh, v této tradiční jinak výrobě. Myslím si, že eh, my jsme hm, tedy eh, měli velice málo času, ano, bylo to velice nabité, měli jsme možnost ale diskutovat s eh, vědci, výzkumníky, jak v Lombardii, tak v Benátsku a i kolegové projevovali obrovský zájem během té cesty, i kolega Rubik, ten, takže určitě on velice přispěl do diskuze a zde Eh, to byly tři dny, tři dny velice plné, ale plodné a efektivní. A, mm, a je to důležité vědět, co se děje s našimi programy, protože to je důležité i proto, abychom mohli zlepšit naše evropské politiky. Děkuji, děkuji kolegyně, děkuji za informace, za debriefing. Ano, takže to je velice zajímavé určitě a malé střední podniky a mm, inovativní eh, projekty v oblasti energetiky, takže potom stavební materiály i eh, hospodaření s odpadem a informační komunikační technologie. To všechno spadá do tematiky výboru ITRE. A také i eh, je to velice důležité určitě i z pohledu eh, toho eh, nedávno přijatého eh, programu Horizont a Kosme. Mm, takže v tomto směru ta návštěva v Miláně a v Benátkách, nebo ty v Lombardii a v Benátsku byly prospěšné. Kolegové, obracím se na vás, zda někdo chce něco doplnit této významné návštěvě v těchto dvou městech v Itálii? Ne, nikdo. Takže ano, pan Rubik a paní Gardiny také byli delegáty, účastníky, takže Paní Toja, ještě chcete něco doplnit? Tak prosím, máte slovo. Nejenom bych chtěla doplnit, skutečně, že musím hodně poděkovat sekretariátu, který zorganizoval cestu, která byla zorganizována vynikajícím způsobem. To jsem chtěla jenom mm, připomenout. Vynikajícím způsobem organizováno. Děkuji. Děkuji tedy. Děkuji všem organizátorům také organizátorům této cesty, protože to samozřejmě je vždycky pro nás ve výboru ITRE důležité jako podpora. Kolegové, my jsme tedy pracovali velice dobře, organizovaně a disciplinovaně. A e, teď, jak si máme předstih, protože pan Garcia Versero nám poslal zprávu, že dorazí v 5.30, nikoli v dříve. My jsme očekávali, že přijde dříve, ale prostě něco se stalo a on nemůže přijít včas. Takže, pane Tajány, chcete něco doplnit, pane místo předsedo? Pane předsedo, vzhledem k tomu, že tady máme předstih, eh, tak do bodu různé bych si dovolil jedno téma, které podle mě je velice důležité, a to je politika ocelářského průmyslu v EU. Jak víte, my máme akční plán, který se týká ocely, ale bohužel ne vždycky podniky respektují rozhodnutí komise a tím především mám na mysli prodej eh, ocelárny v Terny, to, je velice, eh, to byl velice důležitý podnik eh, a i ten průmyslový plán, který byl předložen v rozporu s rozhodnutím komise, pokud jde o pravidla hospodářské soutěže, tak je zde riziko, že přijdeme o pracovní místa, je zde riziko, že i oslabíme tak důležité centrum železářského, respektive ocelářského průmyslu nejenom pro Itálii, i pro celou Evropskou unii. Takže zde i tento výbor by se tím měl zabývat, protože přece eh, my bez oceli nebudeme mít Evropu a je to odvětví, které trpí nekalou soutěží ze strany zahraničních podniků a já když jsem byl komisař pro průmysl, tak jsem eh, eh, se velice angažoval Eh, proto abychom my eh, jasně, eh, razantně vystupovali, tedy my jako komise, abychom razantně proti tomu vystupovali, protože pro nás vždycky ocel byl klíčovým sektorem našeho průmyslu a i zde máme vlastně program nového předsedy komise Jean-Claude Junckera, tak ten hovoří o 20% HDP, které je z výrobního průmyslu u nás, takže my v podstatě musíme respektovat tyto hlasy a i my jsme podali různé žádosti a apely. A já jsem apeloval, požadoval jsem, abychom zorganizovali eh, návštěvu ocelárny v Terny, ale bohužel k tomu nedošlo, nebylo možné tedy i, e, a já jsem chtěla, abychom navštívili i další ocelárny, abychom vyjaslali jasný signál, že podporujeme ocelárny v Evropě, tedy navštívit, já nevím, tři, čtyři místa třeba ve Francii, v Belgii, v Německu a navštívit to jako výbor, tak abychom vyjádřili naši podporu tomuto odvětví, a protože ocel určitě Eh, to musí být ale samozřejmě moderní ocel, moderní výroba ocely a to je něco přece, co je důležitým předpokladem vůbec pro průmyslovou výrobu u nás. Děkuji. Děkuji vám za vaše vyjádření a já myslím, že možná budeme schopni vaše, na vaši eh, otázku a na vaše připomínky odpovědět naším, eh, naší zprávou z vlastní iniciativy, pokud se tedy v září rozhodneme ji vypracovat. Je to důležitá problematika. A koordinátoři o tom tedy rozhodnou a také budeme hovořit o konkrétním názvu této zprávy z vlastní iniciativy. Myslím si, že to by mohla být dobrá odpověď na vaše připomínky. Jak vidíte, vážené kolegyně a kolegové, tak jsme se tím dostali k bodu různé. Máme na to v tuto chvíli čas, takže Pokusíme se tedy v tuto chvíli eh, vyřídit tento bod, protože nikdo neměl žádné připomínky k naší delegaci, naší návštěvě v Benátkách a v Miláně. Ne, předsedo. Pan Van Bromt. Pan Van Bromt. Pan, pan, Bromt. paní Van Bromt. Omlouvám se. Omlouvám se, prosím, máte slovo. Van Bremt. Dokonce Van Bremt. Já jsem chtěla jenom jednu připomínku k organizaci zasedání našeho výboru. Vy víte, že už je poměrně frustrující, že na plenárním zasedání musíme někdy dodržovat tu jednominutovou lhůtu. A pokud by to bylo obvyklým postupem v našem výboru, tak by mi to bylo líto. Teď máme na jednou půl hodinu navíc a e, je škoda, že tady byla celá řada e, členů našeho výboru i nových Eh, se chtěla vyjádřit, máme na tom velký zájem, máme s tím velké zkušenosti, chtěli jsme širokou diskuzi a omezit naše příspěvky na jednu minutu, když tady máme někoho z komise, nějakého vysokého představitele komise, tak to je jediná příležitost pro nás, jak se můžeme někoho takového zeptat, protože tento člověk z komise nezodpověděl veškeré otázky. Myslím, že odpověděla se tak na polovinu těch otázek, které jsme mu položili. Takže prosím, pokusme se zorganizovat naše práci tak, abychom na ty uh, Eh, důležité diskuze měly třeba dvě hodiny, namísto toho, abychom se snažili všechno vtlačit do jednominutových projevů. My nejsme tady od toho, abychom dělali jednominutové projevy, ale abychom mohli vést rozpravu na výboru. Děkuji vám, paní van Bremt. Já mohu s vámi pouze souhlasit, stoprocentně. Nicméně není naše chyba, že hlavní vyjednávač z Evropské, za Evropskou unii tady dnes s námi není. On by tu měl být v tuto chvíli. A my jsme byli tady připraveni na to, abychom s ním mohli vést podrobnou diskuzi ke smlouvě TTIP. Teď bohužel ta diskuze bude zkrácená, protože musíme skončit do 18.30, protože máme tlumočení pouze do 18.30. Takže já s vámi naprosto souhlasím, ale bohužel nemůžeme předvídat, že se něco takového stane. Je mi velmi líto, že jsme měli ty projevy omezené na jednu minutu, ale ve skutečnosti to většinou bylo minuta 27 vteřin nebo minuta a 32 vteřin, takže já jsem se snažil být velmi flexibilní. Myslím, že to jste i viděli, protože jsem skutečně měl ten pocit, že to není spravedlivé, když skutečně zkrátíme tolik naší rozpravu. Ale měli jsme um, 15 až 20 minut navíc. Teď to vidíme, je mi to stejně líto jako vám. Nemám k tomu už, co bych dodal. Pan Tabuláno, prosím. Ano, já bych chtěl podpořit pana Tajányho a e, i my v Evropě bychom se měli postavit k otázce italské ocely a e, to není jenom Terni, ale také Ilba. My v Itálii velice často nerespektujeme nařízení a e, směrnice a e, především pokud jde o e, zaměstnance pracující. A my často tedy potom za, mm, za to jsme sankcionováni a platíme za to sankce tedy, a to jde z kapes daňových poplatníků a je proto, že u nás se podniky nerespektují příslušné předpisy z Evropy. Takže to je situace, která již by neměla pokračovat. Děkuji. Thank you very much and I will... Děkuji mnohokrát. A vážené kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl tedy podpořit v tom a vyzvat k tomu, abyste připravili e, návštěvy na příští rok. Máte na to ještě čas do 10. září, abyste mohli poslat našemu sekretariátu návrhy na mise na další rok a potom se tedy rozhodneme, jaké mise, jaké návštěvy bychom chtěli na další rok zorganizovat. A jak vidíte, je to pro náš výbor a členy našeho výboru velmi důležité. Má někdo ještě nějaké další připomínky či návrhy? Mohu vás také v tuto chvíli informovat o eh, datech našeho dalšího eh, setkání, protože v tuto chvíli už bych chtěl pokrýt veškeré další body našeho pořadu jednání, kromě devítky. Takže 1. září 2014 od 15 do 18.30, takže od 3 do půl sedmé v Bruselu. To bude další, další zasedání našeho výboru a 2. září 2014 od 9 do 12.30 a poté odpoledne od 15 do 18.30. To znamená, zasedání našeho výboru bude rozděleno na tři půldenní části. 1. a 2. září. Bohužel nemohu v tuto chvíli udělat už nic dalšího, než říci, že si uděláme přestávku pravděpodobně do 17.30 a budeme čekat na hlavního vyjednavače za Evropskou unii. Je mi to líto. Dear colleagues, our break should be shortened because our... Takže náš hlavní vyjednávač už je tu s námi. Takže já bych vás poprosil, vážené kolegyně a kolegové, máme tu pana Garcia Berchera, který tu je s námi o něco dříve, než jsme před několika minutami očekávali. Takže je to skvělé ta přestávka nebyla konečně tak dlouhá, měli to, bylo to jenom asi pět minut. Děkujeme mnohokrát, že jste mezi nás přišel. My víme velmi dobře, pane kolego, že v tuto chvíli proběhlo šesté kolo těchto rozhovorů. Proběhlo minulý týden v Bruselu 14. až 18. července. takže jste mezi nás přišel skutečně co nejdříve to bylo možné do výboru ITRE. A nás velice zajímá průběh těchto vyjednávání. Otázka energetická, průmyslová výroba, malé a střední podniky, hospodářská soutěž na otevřeném trhu, transatlantický otevřený trh, to je pro Evropskou unii a pro celou řadu členských států úplně nová situace. Je to nová situace pro náš eh, průmysl, pro naše malé a střední podniky a samozřejmě také pro výzkum a inovace. I toto je tedy nová oblast spolupráce. Digitální agenda, to je další velice důležitá oblast z hlediska našeho vyjednávání se Spojenými státy. Takže my bychom chtěli s vámi hovořit o všech těchto bodech. Máme na to čas do 18.30, což není tak špatné. Takže já bych vás v tuto chvíli poprosil, abyste začal svým úvodním projevem. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem velice rád, že mám příležitost hovořit s vaším výborem v takto raném stádiu vašeho funkčního období. Ano, minulý týden proběhlo šesté kolo vyjednávání se spojenými státy. Jak jste vy říkal, chtěl bych se zaměřit na ty aspekty, které eh, jsou předmětem zájmu vašeho výboru, ale samozřejmě rád zodpovím i jakékoliv další otázky, které by se týkaly jiných témat a která by vás mohla zajímat. Možná ještě než se budu věnovat těm konkrétním otázkám, tak dovolte, abych vám obecně řekl, kam, jak daleko jsme se dostali během těch vyjednávání a poté tedy už se budu eh, zabývat těmi čtyřmi konkrétními tématy, která jste navrhl. V tuto chvíli bych řekl, že už vlastně téměř rok probíhají tato jednání. už se nám podařilo pokrýt celou řadu technických podrobností, které jsou nezbytné, pokud chceme eh, vytvořit ambiciozní obchodní dohodu. A minulý týden jsme v podstatě chtěli už se ujistit, že v těch jednotlivých oblastech vyjednávání se nám podařilo do co největší možné míry pokryt tuto technickou práci. A samozřejmě víme, že v dalších stádiích těch vyjednávání se budeme muset pustit do těch politicky obtížnějších a citlivějších oblastí, které je samozřejmě také třeba uzavřít, abychom mohli úspěšně eh, uzavřít tuto dohodu. jedním z klasických témat, která se týkají přístupu na trh a které jsou součástí jakékoliv moderní obchodní dohody, eh, to je to, že je třeba zajistit, abychom měli stejnou, eh, stejné ambice, pokud jde tedy v oblasti cel, eh, investit do služeb a také zadávání veřejných zakázek. To jsou ty tři klíčové aspekty a tady chceme být stejně ambiciozní u všech tří těchto aspektů. Je jasné, že pro nás jedním z hlavních eh, klíčových aspektů je oblast Eh, zadávání veřejných zakázek, kde víme, že tady Spojené státy stále mají určité diskriminační podmínky ve vztahu k evropským firmám. Další věc to je ten regulatorní klastr. Tam se snažíme zaměřit na celou řadu regulativních otázek, ať už tedy horizontálních nebo v konkrétních odvětvích. A tady musím říct, že proběhla minulý týden velice dobrá diskuse, které se aktivně účastnily regulační orgány z obou stran, a to včetně odvětví, kde je zásadní dosažení ambiciozního regulačního rámce. Je to v zájmu tady eh, evropského průmyslu. Například jsou to farmaceutika, osobní vozy, strojní vybavení, tak tady víme, že eh, cla v USA jsou často nižší než v Evropě, ale vzhledem k duplikaci eh, regulatorních požadavků někdy je potom ta situace velmi náročná. Takže právě tady se zaměřujeme na intenzivní spolupráci s regulačními orgány z obou stran, abychom se podívali na to, jak je možné dosáhnout regulačních úspor, aniž bychom spochybňovali úroveň ochrany eh, která je zakotvena v evropské legislativě a samozřejmě také v legislativě USA. TTIP je také příležitostí pro USA a EU, které mají tedy celou řadu sdílených hodnot a je to pro nás příležitost podívat se na to, zda můžeme v obchodní politice dospět ke sdíleným hodnotám. Je tady celá řada témat, která jsou nová, která ještě nebyla řešena v žádném jiném vyjednávání. Například jednou z nich je možnost té specifické eh, kapitoly k malým a středním podnikům. A další důležitá otázka pro nás je jedna, kterou jsme zatím řešili pouze se sousedními státy, a to je tedy téma energetiky a eh, tak dále. Takže jak vidíte, je tam celá řada různých témat, o kterých hovoříme. V tuto chvíli bych vám chtěl dát lepší přehled o tom, jak daleko jsme dospěli v těch čtyřech klíčových oblastech. Jedna je cla, další oblastí je energetika, třetí oblastí malé a střední podniky a čtvrtou oblastí e, to je právě ten regulační, ta regulační oblast. Pokud jde o cla, tam už proběhla úvodní e, výměna nabídek původní, eh, ta eh, prvotní eh, nabídka ze strany EU byla ambicioznější než ta, která přišla od USA. Zároveň USA nám naznačili, že jejich cílem je mít plné odstranění cel bez výjimek. Nicméně to není realistické. Z našeho hlediska vždycky bude existovat určité množství velmi citlivých oblastí zemědělských, Eh, kde nebude možné plné odstranění cel, ale máme tedy silnou, ambiciozní agendu, pokud jde o cla a to tedy včetně přístupu na nezemědělské trhy, to jsou tedy průmyslové výrobky. A tam bychom chtěli v následujících měsících se podívat na to, do jaké míry se nám může podařit dosáhnout pokroku, do jaké míry můžeme ještě zintenzivnit ta ambiciozní vyjednávání o clech, ale abychom zároveň zachovali rovnováhu s dalšími komponenty eh, toho přístupu na trhy, především pokud jde o zadávání veřejných zakázek, protože tam bohužel se nám zatím nepodařilo dosáhnout velkého pokroku v těch vyjednáváních a pro nás je naprosto zásadní, aby v oblasti zadávání veřejných zakázek nebyla žádná diskriminace. Jak už jsem říkal, eh, například jsou to ty oblasti, kde tedy Spojené státy mají politiku Buy American, takže tam skutečně chceme zajistit, aby neexistovala žádná diskriminace mezi americkými výrobky a výrobky z EU. Nicméně víme, že je to citlivá otázka v USA a víme, že potrvá ještě nějakou dobu, než USA tedy budou moci eh, tuto otázku přehodnotit. Pokud jde o kapitolu, která by se týkala malých a středních podniků, tak tam zatím eh, jsme dosáhli velkého pokroku. Přibližujeme se už takové fázi, kdy budeme schopni si skonsolidovat návrh, který přišel ze strany USA s tím návrhem z naší strany, eh, kde vypracujeme tedy společný text, ve kterém nicméně ještě budou důležité závorky, a to například v oblasti, kdy EU tlačí velmi silně a to, jsou například, to je například téma přístupu k informacím ze, stře- ze strany malých a středních podniků, protože e, jsme zjistili, že pokud jde o vývoz do Spojených států, tak malé a střední podniky se potýkají s velice složitými požadavky e, v Spojených státech, e, kdy tyto požadavky se někdy Eh, liší federál, na federální úrovni a na úrovni jednotlivých států. Eh, jak víte, tak my máme velice jednoduchou databázi, která je přístupná všem eh, vývozcům, dovozcům, nicméně na druhé straně Atlantiku tomu tak není, takže my chceme dosáhnout co nejsnažšího přístupu k informacím ze strany malých a středních evropských podniků, které chtějí dovážet zboží do Spojených států. Mimochodem je tady jedna věc, na kterou musíme pamatovat, a sice, že zájmy malých a středních podniků nejsou omezené pouze na tuto kapitolu. Je tam celá řada prvků v rámci celého toho vyjednávání, je, jejichž výsledky budou mít velice uh, silný dopad na malé a střední podniky. Například, jak už jsme často říkali, je to téma pravidel původu, kde by mělo být snažší pro malé a střední podniky tady splnit tato pravidla. A jsou to tedy tyto oblasti, kde dochází ke zbytečnému zdvojování požadavků například pro farmaceutický sektor, kdy jste malá firma a chcete do Spojených států něco vyvážet a musíte tedy uh, najednou své eh, výrobní závody zpřístupnit pro dva typy inspekcí, nejenom z EU, ale také z USA a to může být Eh, velkým břemenem. Takže to, takovéto prvky regulačního rámce eh, intenzivně projednáváme s našimi partnery, protože jsou velmi důležité z hlediska malých a středních podniků. A další věc, která bych se chtěl podrobněji eh, zabývat, je téma zvláštní kapitoly o surovinách a energii, energiích. To je důležité ze dvou důvodů. Prvním z nich je, že samozřejmě to, co bychom my chtěli získat od té typy, je jasná záruka, že nebudou žádná omezení, vývozní omezení ze strany USA do EU, pokud jde o ropu a zemní plyn. Jak víte, tak v současné situaci je stav takový, že legislativa USA o plynu stanoví, že jakmile bude uzavřena eh, dohoda o volném obchodu, bude existovat eh, automatické vydávání licencí pro tyto vývozy. Nicméně bude naprostý zákaz na vývoz surové ropy eh, z USA do EU, takže my se snažíme prostřednictvím TTIP získat co největší právní záruku, že nebude existovat žádné neodůvodněné omezování, pokud jde o vývoz plynu a ropy z USA do EU. Kromě toho bych řekl, že také máme takový systematický, široký zájem o to, aby tam byla kapitola o surovinách a energiích, a to především proto, že náš regulační rámec v této oblasti a re- regulační rámec USA jsou založené na společném základě, především pokud jde například o zajištění svobody tranzitu a přístupu k produktovodům a také zajištění efektivní regulace e, průzkumu na moři. Toto jsou všechno oblasti, které jsou velice důležité pokud jde o energetiku a tedy regulační rámec v Evropě a v USA. Tyto regulační rámce, jak jsem řekl, jsou si podobné a e, my chceme tedy uspět v tom smyslu, že bychom měli společnou kapitolu e, o energetice a surovinách, kde by byly tedy e, tyto společné principy zakotveny. Zatím, jak víte, jsme měli pouze eh, kapitolu o energetice a eh, surovinách v dohodách se sousedními eh, zeměmi. Máme ji v smlouvě s Ukrajinou, s Moldavskem a s Gruzií. Také o ní vyjednáváme se zeměmi na jihu Středomoří, například s Marokem, ale poprvé mám, chceme mít něco takového v dohodě s USA. A je jasné, že by to mělo potom daleko eh, silnější efekt, pokud jde o eh, pravidla pro investice do energetiky a eh, surovin a tak dále. Už jsme říkali, že tady pokud jde o energetiku, tak to, co, o čem jsme hovořili u energetiky, se také týká surovin. Víte, že už se spolupracujeme s USA. Eh, snažíme se eh, tedy bojovat proti omezením eh, vývozu surovin v dalších zemích a to by se mohlo promítnout také do TTIP. Takže jaká je ta současná situace? V tuto chvíli probíhají dobré technické diskuse s USA. Zatím tedy jsme skutečně prováděli víceméně technické, technická jednání, spolupracujeme úzce s odborníky z USA, zaměřujeme se na uh, Eh, určité eh, konkrétní aspekty regulačních rámců, abychom zjistili, do jaké míry tady ten, naše regulační systémy jsou porovnatelné. Nicméně USA zatím ještě neudělali politické rozhodnutí ohledně toho, zda by v té dohodě měla být kapitola o energetice a surovinách nebo ne. Protože to je také v USA politicky citlivá otázka. Pravděpodobně jste zaznamenali, eh, že o tom probíhají diskuze v kongresu v USA, někteří jsou velice silně pro odstranění, omezení vývozu, dokonce i rychleji, než to požadujeme my, protože to má dopady na energetickou bezpečnost v EU. Nicméně jsou tam naopak hlasy proti. E, jsou tam hlasy, které e, se zasazují o silnější ochranu životního prostředí, takže je to skutečně v USA v tuto chvíli velice politicky citlivá otázka a proto tady zatím to rozhodnutí nepadlo. Z naší strany my kombinujeme eh, politickou diskuzi. Pan komisař Tegucht toto už eh, projednával s, se svými partnery, s velvyslanci při každé příležitosti, kterou měl, například minulý týden v Sydney, eh, kde bylo jednání G20, kde, G20 pardon, a zároveň můj tým pravidelně o tomto jedná s eh, regulačními orgány USA v oblasti energetiky. Hovoříme o tom, jaké, jaké možné prvky by mohly být obsaženy v této samostatné kapitole o energetice a surovinách. Takže to eh, bylo přibližně k tomuto, eh, k tématu. Samozřejmě tam také hovoříme o jiných tématech, o službách a tak dále, takže samozřejmě rád také odpovím na vaše případné dotazy k těmto dalším tématem, ale toto jsem si myslel, že by bylo eh, jaksi zajímavější pro váš výbor. Děkuji mnohokrát. Eh, pane Bercero, říká pan předseda, a v tuto chvíli je čas na příspěvky ze strany našich koordinátorů, případně jejich zástupců. Za EPP promluví pan místo předseda Tajany. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že dohoda se Spojenými státy je zásadní pro rozvoj naší ekonomiky, ale <laughs> samozřejmě je to hra mezi rovnými hráči. Ale bohužel v obchodní politice eh, jsme často byli příliš naivní, my jsme nedostatečně obhajovali naše zájmy a nahrávali eh, spíše partnerům, bylo to k jejich prospěchu. Takže je třeba abychom hm, ambiciozně vystupovali i eh, proti Spojeným státům. Já jsem velice rád, eh, eh, když vidíme tedy zprávu Tarfary, tak je zde velice pevná pozice teď Evropské komise, kterou obhajuje při vyjednávání. Jsou zde ale určitá témata, kde je třeba i, abychom byli vyslechnuti. Náš šéf delegací se zúčastnil vyjednávání, kdy se hovořilo o restrikcí na eh, plyn a eh, ropu. Teď je to důležitější téma než předtím, protože USA chtějí tvrdou pozici Evropy proti Ruska, Rusku a Ukrajině, ale přece my 30% dovážíme z Ruska, takže my nemůžeme eh, teď vejít ve spor s Ruskem, protože to by mohlo znamenat odvetná opatření a na druhé straně E, e, Spojené státy, které by měly být naším spojencem ve vztahu s Ruskem a Ukrajinou, tak oni tedy na nás ukládají určité restrikce. Takže to nejde. My eh, tedy hm, přece musíme tlačit na Spojené státy, aby změnili eh, pozici, protože jinak budeme mezi dvěmi mlínskými kameny, Ruskem a Američany. Takže bychom měli i jasně vysílat signály i hm, eh, ohledně toho, co děláme v případě Ukrajiny. Pokud jde o suroviny, zde existuje celosvětový spor s Čínou, pokud jde o tu hm, Eh, dominantní pozici eh, eh, Číny. Takže zde my bychom měli i tedy při vyjednávání hovořit o tom, že musíme mít společnou strategii vůči Číně, pokud jde o suroviny a vůbec společnou politiku ohledně surovin. A teď pokud jde o automobilový průmysl a standardy, normy tam platné, takže zde mm, i bychom měli jednat o vzájemném uznávání homologací a testů E, to by bylo velice důležité pro celý evropský automobilový průmysl a také i vzájemné uznávání norem. Také to bychom měli se snažit prosadit. Děkuji. Kolik? Děkuji mnohokrát, pane kolego. Paní van Bremt za socialisty a demokraty. Děkuji. Mohu hovořit holandsky. Met, met beginnen. Ráda bych také začala oblastí energetiky. Je mi líto, že jsem přišla poněkud později. Již jsem zde podotkla, že frakce SAD klade velkou hodnotu na to, abychom v oblasti energetického trhu postupovali rozhodně právě v kontextu současné geopolitické situace. Máme velké obavy s ohledem na břidliční trh promiňte, břidliční plyn, zde se vyvíjí velký tlak na Evropu. My chceme, abychom měli nejdříve posouzení dopadu pro případ využití břidličného plynu. Chci se zeptat, zda toto je zohledněno při vyjednávání. Mohli bychom ověřit nebo zvážit možnost nějakých společných postupů hodnocení dopadu břidličného plynu respektive jeho těžby. A dále se chci zeptat, zda budou zohledněny občanské iniciativy a nevládní organizace. V oblasti klimatu tomu tak nebylo a USA na nás vyvíjí skutečně obrovský nátlak. Zohledníte tedy nějakým způsobem, či zapojíte nějakým způsobem nevládní organizace. Je třeba to vidět také v ohledu eh, klimatické konference příští rok. Můžeme například eh, říct, že budeme připravovat eh, tu klimatickou konferenci společně s nevládními organizacemi. A ještě k legislativním postupům, které nyní budou zahájeny. Tady máme skutečně velké obavy. Vy potřebujete náš souhlas, souhlas naší frakce SAD k vaší dohodě, až ji budete mít eh, dojednanou. A my tento souhlas propojíme se jistými důležitými kritérii. To chci tady takto jasně říci a neplatí to pouze pro tento výbor, ale také pro další výbory našeho parlamentu. Děkuji, pan Grubarčik. Za EKR. Děkuji, já budu také hovořit rodným jazykem. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že ta témata, o kterých jsme teď slyšeli, to znamená takzvané klastry, přístup na trhy, malé a střední podniky a cla, to jsou všechno aspekty, které se zdají být velice důležité v průběhu těch vyjednávání. Eh, vy jste zmínil přístup na trhy, říkal jste, že možná Evropa bude diskriminována v tomto kontextu. Možná byste nám mohl o tom říci více. Například v jakých oblastech a do jaké míry v tomto stádiu vyjednávání k něčemu takovému dochází. Kde by mohlo docházet k diskriminaci a jaké body vyjednávání by mohly být ze strany USA chápány jako nejcitlivější, nejkontroverznější? Jaká témata jim připadají eh, jako nejobtížnější a ve kterých oblastech je pro ně kompromis nejhůře dosažitelný? Pokud je o výrobu, tak se obáváme například eh, toho, že se nám výrobní podniky přesunou do USA a to právě vzhledem k tomu, jak jsou nízké produkční výrobní náklady a ceny energií. A to znamená, že dochází k odlivu podniků z EU do USA. Jak byste zhodnotil tuto situaci? Do jaké míry eh, toto má dopad na vyjednávání? Berete něco takového vůbec v úvahu? Je něco, co my můžeme udělat pro to, abychom přispěli na regulační úrovni k nějakému kompromisu? A e, v neposlední řadě ještě téma břidlicového plynu a ty takzvané suroviny. Tedy konkrétně tato surovina, která je pro nás velmi důležitá. Myslíte si, že se ten vyjednávací mandát změní s přihlédnutím ke stávající situaci v EU, především tedy eh, vzhledem k rusko-ukrajinské krizi? Protože já vím, že v tuto chvíli probíhají diskuze a existují hlasy, které říkají, že by se možná přístup Evropské unie měl změnit. Takže myslíte si, že bychom měli vytvořit ještě dodatečný vyjednávací mandát v rámci toho mandátu, který už máte? Děkuji. Děkuji vám za příspěvek. Dále je na pořadu paní Lina za Alde. Děkuji mnohokrát. Paní Linar. děkuji vám za eh, to, že jste mezi nás přišel, pane hlavní vyjednavači. My jako ALDE si myslíme, že TTIP by mohlo být výbornou šancí pro, šancí pro další hospodářský rozvoj v EU eh, e Nicméně během volební kampaně jsme se potýkali s velice silnou proti eh, kampaní, kampaní zaměřenou proti té typ a proto mám konkrétní otázky. Já si myslím, že Evropská komise by rozhodně měla proaktivně začít eh, zahájit informační kampaň, která by eh, jak se byla takovou protiváhou proti té anti-TTIP propagandě. Eh, mluvím konkrétně třeba o Rakousku, kde, největší, kde jak se naše největší tištěné médium využívá okurkovou sezónu pro útok proti TTIP. A mám tady také jeden návrh, který se týká té kapitoly o malých a středních podnicích. Vy jste teď vysvětloval, že nejde jenom o tu kapitolu o malých a středních podnicích, ale že obecně je třeba vzít uh, malé a střední podniky uh, v úvahu ve všech aspektech. A to oceňujeme, protože více než 90% uh, jaksi výroby a tak dále závisí na malých a středních podnicích. Takže uh, my bychom vás po- chtěli poprosit, aby komise spustila nějakou komunikační informační kampaň, aby abychom jaksi skutečně úspěšněji se přiblížili občanům. Děkuji vám. Pan Erikson za zelené. Prosím, máte slovo. So we have changed mind. I... Já jsem změnil názor, tedy my jsme změnili názor a budu hovořit já, pan Turmes. Děkuji za uh, informace. Já mám tři body k tomu eh, v parlamentu eh, v Lucembursku eh, se konalo slyšení, i tam byli europoslanci a byla tam jedna otázka, na kterou jsme nedostali odpovědi. Zdali to bude předloženo k ratifikaci národních parlamentů. Mohu vám k tomu říci, že eh, poslanci v Lucemburku byli rozčíleni, protože se jim nedostalo odpovědi. A Eh, prostě více a více lidí bude říkat, no, mm, komise ta vypravuje různé věci, možná ano, možná ne a ve finále to bude ne. Tak já vám říkám, pokud se toto nevyjasní, tak to tady otevřete novou frontu, kterou potom těžko zvládnete. A druhá otázka. Eh, ty eh, arbitrážní rozhodčí soudy, Eh, pokud jde o rozhodčí eh, řízení, my jako zelení si myslíme, že my přece v Evropě máme zavedené soudy, soudnictví. A eh, my na začátku hm, tedy jsme v tom byli sami a i nás další se k nám také přidali a pan Juncker v Evropském parlamentu řekl, že vůbec přece není, nemáme zájem na to, a na tom, abychom měli arbitrážní doložku eh, v obchodní dohodě mezi dvěma národy, eh, eh, které oba mají velice výkonné soudnictví. No, hm, přece ví, teď můžeme tedy dnes říci, že vy opustíte E, náš systém, protože většina Evropanů nechápe, proč by bylo užitečné tam mít e, ty arbitrážní soudy v těchto, e, ve, ve dvou státech, kde existuje výkonné soudnictví. A dále, poněvadž jsme ve výboru ITRE, tak jenom jednu věc vám řeknu. Obama v Dubnu byl v Evropě on eh, učinil prohlášení v tom smyslu, že ano, eh, Amerika bude solidární s Evropou, pokud Rusové zajdou příliš daleko a potom, když vyšel ze sálu, no tak když tam eh, zůstali, když pardon, novináři vyšli ze sálu, tak co řekl Obama šéfům státu a vlád? On řekl, nedělejte si žádné iluze, žádný břidlicový plyn eh, do Evropy se eh, nebude dostávat, protože to je naše jediná konkurenční výhoda, kterou mám. A já tady mám tedy trh eh, za 4 eura v USA a 8 až 9 v Evropě, takže to jsou ale dva marginální trhy. A co se stane, když já začnu Eh, eh, eh, posílat vám skapalněný plyn, no tak co to znamená, že cena plynu v USA se zvedne a dostane se téměř na úroveň ceny jako v Evropě. A Antonio, kdyby si byl komisařem, no tak to by si také řekl, nikdy přece Evropanům, tedy nikdy on, ty by si také obhajoval konkurenční výhodu Evropy. Takže to bych chtěl vyjasnit vy budete bojovat za tranzit, říkáte. Co to znamená, že pokud z nějakých dobrých důvodů Spojené státy odmítnou produktovat eh, z, od, eh, z Kanady až do nějakého přístavu na Hudson River nebo někde prostě dole, když odmítnou vybudovat ten produktovod eh, někam dolů k Mississippi, tak co? Podáte stížnost proti Spojeným státům? A když vy řeknete, že tlačíte na ten tranzit, co to znamená v praxi? Děkuji za odpovědi, které doufám budou velice konkrétní. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Pan Selikiotis za GUE. Děkuji, pane předsedo. Za GUE bych chtěl zmínit tři důležité věci, které už jsem vlastně zmiňoval několikrát. Za prvé malé a střední podniky. Všichni víme, že páteří evropské ekonomiky jsou malé a střední podniky. A já mám dojem, že toto partnerství bude mít na malé a střední podniky negativní dopad. A obávám se, že zatím tady nezaz, nezazněla žádná odpověď, pokud jde o přístup malých a středních podniků na trh v USA, která by mě uspokojila. A žádná odpověď, eh, se, žádné odpovědi se nám nedostalo ani pokud jde o dopad této dohody na malé a střední podniky v Evropě. Dále, možná to není úplně v gesti našeho výboru, ale trošku se obávám, že v průběhu celé té diskuze jsem zatím nezaznamenal, že by chom přijali nějaká opatření, která by zachovala a uchránila kolektivní vyjednávání kolektivní smlouvy v Evropě. A to je velmi důležitý aspekt sociální soudržnosti v Evropě. Další věc, se týká toho, co říkala naše kolegyně Kathleen a co říkal také Claude a týká se to břidl, břidlicového plynu. Já bych chtěl k tomu přidat ještě další aspekt. Kromě toho, že, že tady zpracování břidlicového plynu a tak dále má negativní dopad na životní prostředí, je tady ještě další druh tlaku My víme, že existují velké společnosti, firmy, které provádějí už průzkumy břidlicového plynu v Evropě. A ty nízké ceny v USA také vyvíjí velký tlak na evropské firmy, aby tedy také zkoumaly možnosti břidlicového plynu. A to by tedy mohlo mít také negativní dopad na životní prostředí v Evropě. Takže prosím, abychom řekli naprosto jasně, že nemůžeme tuto chvíli jak se spokojit s nějakými teoretickými prohlášeními v tom smyslu, že tedy potřebujeme nebo nepotřebujeme něco na evropském trhu. A neměli, chom, neměli bychom se stavět pasivně ani eh, k prohlášením prezidenta Obamy. Ten eh, aspekt životního prostředí musí být pro nás klíčový. Máme tady na svých bedrech zodpovědnost. Náš svět, náš kontinent je velmi sjednocený a propojený a musíme ho chránit před riziky. Děkuji. Děkuji vám, říká pan předseda, pan Tamburano za EFDD. Prosím. Eh, salve. Eh, dobrý den. 19. Eh, března 2014 ve 4 hodiny tak italské finanční noviny eh, říkali toto. Břidliční plyn a nová, nová studená válka, která má osvobodit Evropu od Putina. No, ale teď potom tedy, ale američtí experti nám podali jiné informace. Je to přes eh, světovou agenturu, kde se říká, že v podstatě nebudou vyvážet mm, ten přílišný plyn. To jsou oficiální data. A Spojené státy nyní dováží 6,3 eh, eh, eh, miliard barilů ropy a výroba nekonvenčního paliva to má stoupnout a nabít vrcholu v roce 2016 a dováží 11 své spotřeby američané a pokud jde o produkci plynu, toho nekonvenčního amerického, to je konstantní výroba, zůstala konstantní v letech 2012 a 2013 a pouze se zvýšila o 0,9%. Takže těch 100 eh, let eh, těho eh, zemního plynu v Americe, no to vypadá, že jsou pohádky všechno. Já bych nerad, aby Evropa se nesnažila nějak využít eh, eh, vyjednávání TTIP pro něco eh, stejně, co američané nebudou schopni vyjednat mm, vzhledem k různým aspektům. Nechci, abychom se ocitli v situaci, že nakonec přijdeme o dodávky, které nyní jsou nezbytné a které potřebujeme pro vlastní prosperitu. A nechtěl bych, aby se to stal takový trojský kůň, taková, taková výmluva, energetická výmluva, a jako se to používalo, zneužívalo se toto téma v rámci TTIP a abychom si nedali do legislativy nějakého trojského eh, eh, koně a abychom eh, opustili princip obezřetnosti a abychom vlastně spíše dali přednost globálnímu trhu na úkor lokálního trhu a aby to bylo na úkor evropských lokálních podniků nakonec. Děkuji. Oh, thank you very much. Děkuji vám. To tedy bylo první kolo otázek. A teď si vyslechneme první kolo odpovědí. Ano, děkuji mnohokrát. Dovolte, abych začal těmi otázkami, které se konkrétně týkaly tématu energetiky. Za prvé, jaký, jaký je přístup Obamovy vlády, pokud jde o omezení vývozu eh, ropy a plynu? Eh, Obamová vláda nám zatím říká, že stávající legislativa stanoví, že jakmile je uzavřena smlouva o volném obchodu mezi EU a USA, tak automaticky vydávání licencí pro vývoz ropě zemního plynu by jaksi bylo zjednodušeno, ale pokud jde o vývoz surové ropy, tak stávající legislativa ho v žádném případě nepovoluje. Ale my nejsme naivní. Existují, existují určité sektory amerického průmyslu, které mají k tomu přesně takový přístup, k který nám tady nastínil pan Turmes. A naopak existují sektory amerického průmyslu, které by si velice přáli otevřít trh pro vývoz ropy a zemního plynu. A my jasně říkáme, že pokud má vzniknout dohoda o volném obchodu mezi EU a USA a zároveň by měla, měly, měla trvat omezení vývozu surovin a zemního plynu a tak dále, tak to není možné. Takže v případě transatlantické dohody my spolupracujeme s USA. My už ve spolupráci Eh, z USA zajišťujeme, že třetí země nesmějí mít žádný takovýto protekcionismus a zákazy a tak dále. My to ještě nemáme dořešenou tuto záležitost, jak jsem říkal, eh, v USA je to velice politicky citlivá záležitost, nicméně rozhodně máme v úmyslu eh, v tomto smyslu zůstat jaksi názorově jednotní a Samozřejmě existují eh, velice eh, rozumné politické argumenty, které jste zmínil i my, i vy. Co by se stalo, kdyby eh, bylo, byla zrušena stávající omezení na vývoz plynu? My rozhodně nechceme tvrdit, že by se rozdíly v cenách v USA a EU prostě zmizely ze světa, kdyby došlo k, omezení, k zrušení těchto omezení, protože je celá řada faktorů, které toto ovlivňují. Nicméně by pravděpodobně ten rozdíl byl menší. kdy tedy by eh, se o něco změnila pozice těch eh, vývozců z USA, kteří v tuto chvíli skutečně mají dominantní pozici na trhu v EU, ale rozhodně bychom e, nebyli tak naivní, že bychom e, řekli, že e, kdyby došlo ke zrušení těchto omezení, tak by se automaticky narovnaly ceny. My se na to zaměřujeme velice vážně v kontextu vyjednávání o té typ, především pokud jde o určité typy, eh, určité části našeho chemického průmyslu, který je velice náročný na energie a eh, díváme se na to také v souvislosti s postupným odstraňováním eh, cel v těchto sektorech. Je tady jedna věc, kterou bych chtěl říci naprosto jasně, protože vy hovoříte o frakování, o břidlicovém plynu a my o tomto ale nevyjednáváme, nevyjednáváme v rámci té typu. Pokud si někdo chce povolit frakování nebo ne, to je zcela v gesci toho členského státu. Tady rozhodně nepředpokládáme žádné mezinárodní povinnosti pro USA v rámci této smlouvy. To je zcela mimo rámec vyjednávání o TTIP. Vy víte, že v rámci EU toto je téma, které je zcela upravováno na úrovni jednotlivých členských států, takže toto v žádném případě není obsaženo ve vyjednávání o TTIP. Pokud jde o tranzitu, tak tady samozřejmě eh, nemůže existovat žádná povinnost pro nějaký stát postavit produktovod, to je samozřejmě na té Eh, zemi, jestli chce nebo nechce si zavést produktovod, ale my říkáme, že pokud už máte eh, infrastrukturu, nebo pokud jste se rozhodli uh, už postavit nějaký produktovod, tak byste ho měli zpřístupnit pro tranzit ze třetích zemí. Ale samozřejmě víme, že to je téma, které v kontextu našich vztahů se sousedními zeměmi je velice důležité. Není to otázka nějakého přímého dopadu na náš vztah, naše vztahy mezi USA, ale je to něco, co je důležité jako otázka principu, abychom něco takového měli i v dohodě s Spojenými státy. Dále jsou tady témata, která se týkají změny klimatu. Každopádně vás chci ujistit, že jsem v stálem kontaktu s kolegy z DG Klima a ten mě ujistil, že velice dobře spolupracují s USA, pokud jde o toto vyjednávání a o dohodu v oblasti klimatu eh, během příprav na konferenci v Paříži příští rok. Eh, tam to tedy nesouvisí s TTIP, ale pokud vím od svého kolegy, tak eh, oni mají dobrou spolupráci v USA v oblasti eh, změny, změn klimatu. Obamova vláda už činí určité kroky, pokud jde o změny klimatu a my bychom chtěli v rámci té typu mít v rámci kapitoly o životním prostředí určené eh, jisté oblasti ochrany životního prostředí, kde bychom i měli spolupráci se Spojenými státy. A to by tedy zahrnovalo i určité aspekty změn klimatu, například eh, by tam byla ochrana eh, přírodních zdrojů a tak dále. A také spolupráce v určitých aspektech eh, boje proti změnám klimatu. Já jsem o tom nehovořil v té úvodní prezentaci, protože, jak jsem říkal, nechtěl jsem hovořit o úplně veškerých tématech, o kterých vyjednáváme, ale Spojené státy jsou zemí, která také běžně eh, má ve svých obchodních dohodách kapitoly o pracovní síle a o eh, životním prostředí a my jsme tady už také naznačili, že i my si přejeme mít tam kapitolu o pracovní síle a životním prostředí. Myslím si, že tady také zazněly otázky, které se týkaly. Ano, tady to mám. Proaktivnějších informačních kampaní. No, my se neustále snažíme. Mohu vás ujistit, že se zapojujeme do komunikace nejen v Bruselu, ale také v jednotlivých členských státech, abychom vyjasnili, jaké jsou výhody té typu, abychom vyjasnili určité obavy, které často nejsou vůbec zaměře, založeny na realitě, takže tam nebude, vůbec nevyjednáváme o geneticky modifikovaných orgánech, organismech a tak dále. A to se tedy opakuje velice často, objevuje například v médiích. Já jsem byl například v Rakousku, hovořil jsem o Rako- s rakouskými zemědělci a pravděpodobně v září nebo v říjnu opět pojedu a budu jet s rakouskými odbory, takže skutečně tady je celá řada ještě věcí, která můžeme udělat, celá řada uh, takových mýtů, které třeba rozptýlit, musíme vysvětlit lépe, o čem konkrétně jednáme v rámci TTIP. Nicméně to není práce, kterou může vykonat pouze komise. Samozřejmě, že my, můžeme, my musíme provádět to eh, projedn- vyjednávání, ale je to také na jednotlivých členských státech a jak jste říkali vy všichni, tak eh, toto je projekt, který stojí za to, abychom ho bránili. Jsou tady Chtěli jste příklady eh, oblastí, které jsou citlivé pro Spojené státy a kde eh, v tuto chvíli dochází k diskriminaci ve vztahu k Evropě, tak ta nejjasnější to je oblast zadávání veřejných zakázek. Jak víte, tak eh, legislativa v oblasti zadávání veřejných zakázek je naprosto otevřená. Máme směrnice, které jsou založené na zásadě nediskriminovat nediskriminace, to znamená, že americké firmy se mohou účastnit těchto výběrových řízení bez jakékoliv diskriminace. Bohužel, ale tomu tak není eh, na druhé straně eh, ve Spojených státech, kde tady máme federální legislativu, která ukládá povinnost, jak si buy American, kupovat americké výrobky, pokud chcete třeba stavit železnici a tak dále. Takže jsou to velice důležité velké projekty, ve kterých dochází k diskriminaci evropských firm a produktů. Takže toto je rozhodně jedna z našich primárních priorit ve vyjednávání, že tedy tato diskriminace by neměla být zachována do budoucna. Ale, jak jsem říkal, toto je jedno z velmi, velice složitých témat, kde bude potřebný politický tlak na americké straně, ale nejsme naivní, jak už jsem říkal, a jasně vstupujeme do těchto vyjednávání s tím, že víme, kde jsou evropské zájmy a samozřejmě nepřistoupíme na dohodu, která by byla nevyvážená. Pokud by ta, výro... ta dohoda byla nevyvážená, tak bychom nemohli doufat, že ji tento parlament ratifikuje. Takže tady na to budeme tlačit velmi silně. Dále k otázce toho, zda potřebujeme nový jednací mandát. V podstatě ten mandát, který už jsme získali od rady, a který tady byl podpořen ze strany Evropského parlamentu, tak ten je jasný, hovoří o tom, že jsou tam témata, o kterých se nemá vyjednávat, hovoří se tam jasně o tom, jaké jsou naše cíle, takže v tuto chvíli nemáme pocit, že by mělo být potřeba, eh, abychom získali nový mandát, ale to samozřejmě neznamená, že jak budou tedy pokračovat ta vyjednávání a jak budeme nadále tedy eh, i v kontaktu s členskými státy v Radě a také s Evropským parlamentem, tak samozřejmě eh, se můžeme vždycky podívat na to, jak můžeme přizpůsobit naše cíle, eh, abychom se přizpůsobili tedy vývoji vyjednávání. A tady se tady dostávám k tomu řešení sporů mezi investory a státem. O tom hovořil pan Turmes. Já doufám, že chápete, že by nebylo vhodné, abych se tady vyjadřoval k obsahu toho vyjednávání. My jsme teď ukončili konzultace se 150 tisíci odpověďmi a komise teď musí analyzovat tyto odpovědi velice pozorně, abychom se podívali, jaká různá hlediska tam, byl, tam jsou obsažena a jakým způsobem by tedy komise měla nejlépe pokračovat dále ve vyjednávání. Nemůžete očekávat, že bychom dospěli k nějakému závěru dříve než v listopadu, vzhledem k tomu, jaké obrovské množství odpovědí jsme obdrželi. A to znamená, že tedy to je samozřejmě téma, které bude muset hodnotit další složení komise a samozřejmě to bude muset projednat s radou a s Evropským parlamentem a také se všemi zúčastněnými stranami. Takže v tuto chvíli skutečně nemohu říci, co komise v této souvislosti bude navrhovat, protože se budeme muset počkat ještě na pečlivou analýzu těchto konzultací. Ano, myslím si, že tady byla ještě otázka, která se týká negativního dopadu na malé a střední podniky. Já samozřejmě rád prodiskutuji s vámi eh, důkazy, konkrétní případy, kdy máte pocit, že by eh, malé a střední podniky v Evropě mohly utrpět uzavřením této dohody. Musím říci, že zatím eh, ta odezva, kterou jsme získali od malých a středních podniků, se více zaměřuje na příležitosti, kterou ta dohoda přináší. Že tedy velkou část nákladů pro malé a střední podniky eh, představují eh, třeba ty dvojí dublované inspekce, eh, to zdvojení regulačních podmínek, například pokud jste malá firma, která vyrábí nějakou chemikálii, tak je to pro vás velice, tak je to pro vás velká zátěž, když vás mají kontrolovat dva různé úřady z USA i z EU velká firma se s tím vyrovná lépe. A to mi připomíná, že jsem zapomněl odpovědět otázku, eh, která se týkala aut, jak daleko jsme tedy pokročili ve vyjednávání s USA v této oblasti. Já si myslím, že toto je potenciálně oblast, kde by pro nás ambiciozní výsledek v rámci té typu měl velký význam. Možná to by to bylo významnější než třeba u cel. No, jak víte, u vozidel e, jsou ta cla poměrně nízká, ty sazby jsou nízká, takže pokud jde o zlepšené vývozní možnosti u osobních aut do USA, tam bude záležet do velké míry na tom, e, jak daleko pokročíme ve vzájemném uznávání, homologací a tak dále. Tady, tady vedeme intenzivní diskusy e, s USA plně se toho účastní regulační orgány z EU, DG Enterprise a tady také regulační úřady z USA a snažíme se vyvinout společnou metodiku založenou na faktech, abychom byli schopni posoudit, jak ty dva regulační rámce, které v některých oblastech se zásadně liší, tak jestli je na základě důkazů možné dojít k závěru, že tedy mají stejný dopad na bezpečnost osobních vozů a tak dále. Takže tady skutečně dále jednáme, eh, stanovujeme a hodnotíme data, která jsou k dispozici. V některých případech možná bude docházet, docházet k vzájemnému uznávání, v některých případech bude docházet k harmonizace v některých eh, případech v USA mají předpisy, které jsou staré třeba 20 let a nebyly aktualizovány, takže oni, oni také eh, možná přikročí k tomu, že ve spolupráci s námi se eh, budou snažit aktualizaci svých požadavků. A také hovoříme o tom, jak zajistit, že ta dohoda z Ženevy by mohla fungovat lépe, protože, jak víte, tak stávající eh, situace není uspokojivá. Ta dohoda už platí 15 let. Byly, byla bylo vypracováno 15 globálních dohod, ale jenom dvě z nich byly mm, implementovány Spojenými státy. Takže tady se také zaměřujeme na to, jak bychom mohli i na mezinárodní úrovni lépe spolupracovat. Vnitrostátní parlamenty, aha, omlouvám se. Okay. No, dobře, pan komisař de Hucht byl v Berlíně asi před dvěma měsíci, pokud si dobře pamatuji, a řekl eh, samozřejmě řekl to, co mohl říci, protože vždycky až ke konci eh, vyjednávání se ví, zda to bude smíšená dohoda nebo ne, ale jeho názor je takový vzhledem k tomu, o čem se jedná v rámci TTIP, že očekává, že to bude smíšená smlouva a tudíž eh, eh, ratifikace národními parlamenty. Alespoň to řekl komisař de Chucht v Berlíně, to není žádné právní stanovisko, ale tady nechci eh, anticipovat názor komise, ale pan komisař de Chucht indikoval, že očekává, že to bude takzvaně smíšená dohoda, to znamená podlehající ratifikaci. Děkuji. za poznámky a nyní poslední kolo otázek. Dobře, vzhledem k počtu řečníků, tak asi bychom opět měli asi uložit jednu minutu. Omlouvám se. Jako první pan Rubik. Děkuji. Chtěl bych velice poděkovat za tuto diskusi. Chtěl bych se zeptat na toto. Jak pohlížíte na vyjednávání v rámci VTO, jaké dopady budou mít, pokud se skutečně podaří dokončit stávající kolo vyjednávání, respektive pokud nyní nedojde k ukončení toho kola a to kvůli blokádě ze strany Indie. Bude to mít nějaký dopad na vyjednávání té dohody a změní to nějakým způsobem dohodu TTIP, ať již tím či oním směrem. A druhá má otázka se týká studie Evropského parlamentu, která se věnuje diskusi o evropské přidané hodnotě, tedy tomu, jaký, jakou výhodu z těchto vyjednávání budou mít občané. A zde se konstatuje, že pro na každého občana že eh, tady bude vyčíslitelná výhoda ve výši až do 526 eur. Pokládáte toto číslo za realistické? Much, uh, next Peter. Děkuji, další řečník, paní Nibler. Děkuji, pane předsedo. Mám tři otázky. Ta první se týká tématu zadávání veřejných zakázek. Na začátku jste pouze uvedl, že tam nesmí být žádná diskriminace a že američané eh, tady mají eh, své restrikce zákonodánci, které se týkají toho, aby se tady nakupovaly americké věci. A mě by tedy zajímalo, o co se vlastně tady vyjednává a týká se to tady také letectví. Máme tady neustálou válku mezi Boeingem a Airbusem. Věnujete se tomu nějakým způsobem a jak vypadá vyjednávací linie Evropské unie, tak eh, jde tedy o to zamítnout veškeré ty pravidla Buy American, protože to je čistý protekcionismus. A třetí otázka týká se to regulatorní spolupráce. Vy jste hovořil o osobních eh, automobilech, o farmaceutických přípravcích a podobných věcech. My tady máme digitální agendu, která se týká jednoho z našich klíčových témat. Budeme to mít na pořadu jednání v příštích pěti letech a zde je téma dominance na trhu, eh, kterou mají velcí američtí poskytovatelé, Je to téma, kterým se, kterému se věnujete, mám ti na myslím Google a další. A další téma, kolega o tom již hovořil, je to téma ochrana investic. Já tady bych chtěla pouze podpořit pana kolegu Turmese. Vy jste řekli, že se k tomu nevyjádříte, ale uh, my jsme tady všichni zvolení zástupci a když nasloucháte venku lidem, vidíte, jak se dělá ta propaganda proti TTIP, tak vám řeknu jednu věc. Pokud nebudeme mít jasnou linii v otázce ochrany investic, Tedy v tom smyslu, že nepotřebujeme takovouto dohodu o ochraně investic, že nepřenecháme ty spory rozhodčím soudům, ale že to bude naprosto v příslušnosti běžných soudů, tak si myslím, že se dostaneme na velkých problémů. Já si myslím, že i sama mohu říct za sebe, že z mého pohledu by to bylo velice problematické. Kolegové a pan Federle, další řečník. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, komisi za prezentaci a budu stručný. Já jsem pro TTIP, ale proto, aby skutečně eh, eh, to eh, mohla být dobrá smlouva, tak musí mít podporu evropských obyvatel. A i kolegyně zmínila, že během volební kampaně vznikaly různé dohady o tom, co se děje nebo neděje, takže je zde nějaká možnost, aby to bylo transparentnější vyjednávání, abychom v podstatě mm, jak si utli všechny ty různé představy. Já jsem ze Švédska, víte, že my ve Švédsku jsme e, všichni tedy napru, napříč e, politickým spektrem pro e, svobodný obchod, ale k tomu potřebujeme podporu obyvatel. Bez toho nebude dobrá smlouva. Takže je zde nějaká možnost, jak zlepšit tuto transparentnost vyjednávání. Děkuji. A další otázka od paní Del Castillo. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já chci také poděkovat za informace. A zde mm, já k těm specifickým otázkám bych chtěla položit jednu. Eh, my chceme mít co nejjasnější obraz o tom, kde jsme, jak jsme na tom jako vyjednavači, a jaký bude další krok eh, směrem ke konsolidovanému eh, návrhu smlouvy a je to tedy konsolidovaný návrh, kterýž odráží celý ten technický obsah smlouvy. A jaké tedy budou další kroky? A dále eh, také je třeba, abychom si to dali do kontextu. Třeba teď ve Spojených státech E, e, se bude volit částečně kongres, potom i v roce 2016 budou prezidentské volby a vždycky to znamená, že rok předem, e, jak si všechno se zastaví. A potom důležitá otázka, jaká opatření navrhujete? Eh, on, eh, pan eh, prezident Obama hovořil o Fast Track Authority. No, co to znamená? Mm, nějak to podmíní konečný výsledek nebo ne, tato prohlášení? Jak to je tedy s těmi technickými vyjednáváními? Samozřejmě s tím, že víme, že zde to je spojeno s různými potížemi, takže jak to vyhodnocujete? Děkuji. Paní Griffin. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za to, co jste řekl na adresu malých středních podniků, ale stejně potřebujeme více informací o e, ochraně a přístupu malých středních podniků na trh. Takže jak je to s pokrokem vzájemného uznávání mezinárodních norem v různých průmyslových sektorech a jak je to s ochranou e, práv zaměstnanců a veřejných služeb Eh, eh, například ve eh, Spojeném království především jde o ty zdravotní služby poskytované konečným klientům. Děkuji. A pan Eriksen je náš další řečník. Já bych, já jsem chtěl říct si to tež, co pan Federle řekl před dvěma minutami, apel na větší transparentnost, to je problém právě zde. My vedeme velké diskuze a kolem toho je hodně takové konspirace a možná, že ano, možná, že ne, ale problém je, že ty diskuze nejsou dobré, když víme, že se nemůžeme zapojovat. A když eh, tedy eh, nemůžeme, nemůžeme se nějak postavit k těm pozicím komise a Spojených států. Proto potřebujeme větší transparentnost, aby skutečně ta diskuze byla eh, kvalifikovanější. Děkuji kolegové. A další řečník je pan Koport. Děkuji, děkuji za vynikající prezentaci a já chci říci, že samozřejmě, když se podíváte na ten obecný obraz, tak je to velice důležité pro vztahy eh, USA a eh, Evropské unie. To je důležité pro konkurenceschopnost, eh, pro pracovní místa, pro naši obchodní politiku a obchodní pravidla. Ano, takže vy jste zmínil kapitolu energie a to je velice důležité právě to znamená, když by teď měli Spojené státy eh, vyvážet více LNG. A jaké jsou ty možnosti, když se podíváte na Asii například, eh, nebo v Japonsku, tam je obrovská poptávka, také v Koreji, v Číně, velká poptávka po tomto. A eh, ta dohoda skutečně dá nějakou výhodu Evropské unii, pokud jde o energie. To je první otázka. Samozřejmě to by geopoliticky bylo dobré, kdyby tam bylo takové ustanovení, ale nevím, zda je to průchodné. Potom, eh, eh, tedy, potom eh, jsou to otázka pracovních, pracovního práva. Takže takže je tam možné tam dát i tedy práva zakotvená v umluvě Mezinárodní organizace práce, to znamená, abychom měli rovné podmínky, stejné pravidla hry stejná pravidla hry na pracovním trhu. Děkuji a poslední řečník je paní Sakorafo. Děkuji, pane předsedo. Ano, vidíme, že se dochází k oslabování demokratických institucí a postupů, což otevírá možnost, že Mm, vytváření národních politik v podstatě se dostane do rukou nadnárodních elit, respektive nadnárodních podniků, korporací. Takže tato dohoda TTIP má maximalizovat zisky pro nadnárodní firmy. Mm, takže zde ale vzniknou různé nevýhody, jako překážky na eh, překážky nebo restrikce Eh, pracovních práv, práv zaměstnanců. Moje otázka je následující. Nadnárodní společnosti mají právo například eh, žalovat nějaký stát před arbitrážním soudem kvůli tomu, že přišli o zisk? Vůbec eh, jednalo se o této možnosti? Zanalizovali jste to? Přijali jste nějaká opatření, abychom zabránili takovýmto problémům? které by mohly z TTIP vzniknout. Děkuji. Děkuji. Náš hlavní vyjednavač, pan Garcia Versero, prosím, máte slovo. Okay, eh, thank you very much and, uh... Ano, děkuji mnohokrát. Dovolte, abych začal možná otázkou paní de Castillo, protože si myslím, že tam v podstatě nastínila obecný stav těch vyjednávání. My už se toho účastníme přibližně rok. Myslíme si, že se zabýváme hodně takové, takovou tu technickou podrobnou prací. To znamená, že ve všech oblastech těch vyjednávání jasně vysvětlili obě strany, co chtějí z těch vyjednávání získat. A ve stále větším počtu oblastí už máme jasné textové návrhy, které prezentovala jak USA, tak Evropská unie. A tyto návrhy teď vzájemně tedy konsolidujeme, konsolidujeme do nějakého společného návrhu určité kapitoly. Ale prosím, pamatujme na to, že je to velice komplexní dohoda, která určitě může mít minimálně 15 kapitol. Takže neexistuje nic takového jako konsolidovaný text této celé dohody TTIP. Máme určité oblasti kapitoly, kde už máme nějaký společný text, ale potom je tam ještě celá řada věcí, které je třeba zatím ještě sladit mezi eh, USA a EU, eh, e tedy pozicemi těchto jednotlivých stran. Jaké jsou další kroky? Já si myslím, že stále eh, více se budeme, budeme směřovat k rozhovorech o těch složitějších aspektech, o tématech, u kterých potřebujeme také větší politickou vůli. Ještě jsme tam nedospěli v každém případě. Myslím si, že se nám to nepodaří ani v tomto roce, ale každopádně se budeme snažit dokončit toto vyjednávání ještě s vládou prezidenta Obamy. To jsme se stanovili jako politický cíl. To znamená, že do jara příštího roku eh, bychom se měli dostat do stádia, kdy začneme s obou stran hovořit o, těm skutečně, o těch skutečně nejobtížnějších, politicky nejobtížnějších oblastech. V tuto chvíli eh, toto ještě není úplně důležité. Jak jsem říkal, ještě potřebujeme uzavřít celou řadu technických podrobností, ale eh, do jara příštího roku je třeba, aby pokročily Spojené státy e, to rozhodování ohledně e, obchodu a protekcionismu, takže pokud k tomu nedojde, e, pokud Obamová vláda něco takového nezíská od kongresu, tak tam bychom byli velice velice znepokojení. Pokud jde o transparentnost, tak eh, dovolte, abych nejdříve říci to, co už děláme. My víme, že pan předseda Juncker eh, jasně řekl, že bychom měli ještě přemýšlet o dalších krocích, které podniknout k lepší transparentnosti. Ale za prvé, pokud jde o Eh, transparentnosti ve vztahu k členským státům a parlamentu, tak všechny návrhy, které předkládáme Spojeným státům, nejdříve projednáváme s členskými státy a také jsou, se o ně podělíme s předsedou výboru INTA v Evropském parlamentu. A také samozřejmě to projednáváme eh, se zástupci dalších výborů v rámci monitorovací skupiny výboru INTA a téměř ve všech oblastech vyjednávání už jsme zveřejnili dokumenty, ve které poměrně podrobně vysvětlujeme, jaká je naše pozice, jaké je pozice, kterou si obhajuje Evropská unie u jednotlivých aspektů těch vyjednávání. Takže existuje celá řada veřejně dostupných materiálů, které jsou snadno dostupné. Nicméně tedy je pravda, že přesto všechno stále ještě existuje velká nedůvěra k tomu, o čem vlastně jsou ta vyjednávání. To je jasné omezení. Pokud jde o pozici USA, tak tam také musíme jaksi respektovat důvěrnost e, našich obchodních partnerů, vyjednávacích partnerů. Nemůžeme veřejně vysvětlovat e, vyjednávací pozici Spojených států také existují určitá omezení toho, do jaké míry my můžeme sdílet a veřejně eh, zpřístupnit dokumenty, které nám zasílá v rámci vyjednávání americká strana. My se snažíme USA vysvětlit, jak důležité pro nás je, eh, abychom se mohli o tyto dokumenty eh, podělit se členskými státy a Evropským parlamentem. Ale částí problému je to, že Spojené státy se svým kongresem nezdílí naše dokumenty dokumenty, které jim zasíláme my, jako vyjednávací partneři. Nicméně tedy nadále ještě přemýšlíme o tom, jaké další kroky bychom mohli podniknout, abychom zlepšili komunikaci a transparentnost, průhlednost těchto vyjednávání. Dovolte, abych ještě proběhl eh, rychle ty, ta další témata. Pokud jde o vyjednávání v rámci VTO, Světové obchodní organizace, tak jak víte, my se velice aktivně účastníme protože chceme zajistit, že se nám podaří tu dohodu o usnadnění eh, obchodu, která byla přijata v Bali, přijmout. Jak víte, jsou tam určité problémy, ale my každopádně nadále budeme velmi, velmi aktivně se zapojovat, abychom tady nejdříve implementovali tu dohodu o usnadnění obchodu a za druhé budeme dále jednat s VTO ohledně toho, jak, jaký, jak bychom mohli dále tady pokročit, pokud jde o ty další aspekty e, programu v rámci vyjednávání v kole Doha. Jak víte, je to velice komplikované. Ale kromě té typu také tady se zabýváme tímto Dále posouzení dopadů, to jsme provedli ještě před zahájením vyjednávání. Tam eh, je to založeno na eh, předpokladu, že celkový dopad té typu by měl zhruba eh, stejný dopad nebo hodnotu meziročního zvýšení HDP o 0,5 takže tímto způsobem se dospěje k tomuto, tomuto číslu, nicméně samozřejmě toto jak si není dobře možná eh, sdíleno, že tady něco rozpočítáváme na celou populaci a že tímto způsobem kvantifikujeme eh, jak si výhody z té typu a jak jsem říkal, musíme být schopni mnohem konkrétněji sdíl, eh, sdělovat veřejnosti, jaké budou výhody, které vyplývají z té typ, protože takové, tento typ jaksi statistik a nějakých procent pře, převedených na HDP Eh, nebyla vždycky snadno sdělitelný. Ale jak jsem říkal, stále ještě se o tom jedná, takže existují určitá omezení do jak, toho, do jaké míry jsme schopni už tuto chvíli odhadnout nějaké pozitivní dopady a tak dále. Ale budeme muset ještě tady, jak jsem říkal, vyvinout další úsilí v tomto směru. Pokud jde o vzájemné Eh, uznávání v různých odvětvích, tak tady bych mohl odpovídat dlouho. My už jsme zveřejnili dokument, ve, kterých, ve kterém hovoříme o eh, tom, eh, jak by to o aut, farmaceutik, kosmetiky a textilí a chemických výrobků mohlo vypadat, takže v tom dokumentu konkrétně ve všech těchto sektorech eh, hovoříme o tom, co si myslíme, že je dosažitelné, ale každopádně to není možné například v tom chemickém odvětví, protože naše úprava v oblasti eh, chemických výrobků je zcela odlišná od té americké a tady skutečně je jasné, že není možné dosáhnout vzájemného uznávání, ale jak už jsem říkal, třeba pokud jde o bezpečnost u aut nebo eh, kontroly výrobních eh, závodů eh, nebo zdravotnických prostředků, tak tam něco takového možné je. A tam by nám vzájemné uznávání mohlo velmi, velmi významně uspořit prostředky. Pokud jde o veřejné služby, tak tam také máme již zveřejněný dokument. Ve všech vyjednáváních o eh, službách se vůbec nepouštíme do veřejného vzdělávání, veřejného zdravotnictví a tak dále. To jsou naprosto jasné body, které máme v obchodních dohodách, to znamená eh, jasně, jasně říkáme, že eh, tak tomu je i v případě USA. Pokud jde o kolektivních pracovních právu, eh, o úmluvy Mezinárodní organizace práce, tak oni ratifikovali pouze dvě zatím, tedy USA zatím ratifikovala dvě, ale pokud jde o ta základní pracovní práva, tak tam to stále zdůrazňujeme, že očekáváme, že v jakékoliv dohodě, kterou se vyjednáme s USA, budou jasná ustanovení, která se týkají povinnosti obou stran respektovat základní pracovní práva. Několik z vás hovořilo pravděpodobně i o Eh, těch konzultacích já jsem říkal jasně, že toto jsme ještě nedokončili, ale když se podíváte do, tom, do toho dokumentu s konzultací a eh, pokud se podíváte na to, co jsme zatím udělali, pokud jde o to urovnávání sporů mezi investory a státem a arbitrážím, tak tam je naprosto jasně řečeno, že v případě, kdy investor přišel o eh, zisk, důsledku nějakého nediskriminačního opatření, tak to nemůže být důvodem pro spuštění arbitráže a tak dále. A e, v tuto chvíli hovoříme o tom, jakým způsobem bychom měli jaksi e, standardizovat tato ustanovení. Je také třeba e, tato ustanovení modernizovat. Vy, vy jste tady výborem, který je zodpovědný za energetickou politiku a víte, že celá řada případů, které o kterých se v tuto chvíli rozhoduje, o kterých se vedou veřejné eh, diskuze v případě urovnávání sporů mezi eh, investory a státy, tak to je předmětem tedy eh, smlouvy, úmluvy, kterou podepsaly všechny členské státy EU a tam se hovoří a upravuje tedy rozhodčí řízení ne mezi státy, ale tedy eh, pokud jde o spory mezi eh, státy a investory. A de, myslím si, že devět členských států už má takovéto dohody se Spojenými státy, kde je také obsaženo eh, téma urovnávání sporů, řešení sporů mezi investory a státy. Děkuji mnohokrát našemu hlavnímu vyjednavači za to, že mezi nás přišel a že nám odprezentoval eh, stávající stav takto podrobně. Ještě jednou vám tady děkuji a velmi rádi se s vámi setkáme okamžitě po té, co proběhne další kolo jednání, protože je to pro členy našeho výboru velice eh, důležité. V tuto chvíli máme tedy za sebou naši práci ještě před tím, než odejdeme na dovolenou. Přeji vám krásnou dovolenou, přeji vám, abyste si odpočinuli po veškeré práci, nejenom po práci v našem výboru, ale také po volbách a předvolební kampani, která byla pro některé z nás velmi únavná. Takže se opět těším, až se společně sejdeme zde v září. Děkuji mnohokrát.